Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Zahajuji dnešní zasedání. Máme zde k dispozici více jazyků než eh, poslancům. Posledně tady eh, pondělí. Odpoledne víme, že pro řadu kolegů je těžké se sem včas dopravit, tak doufáme, že ještě v průběhu slyšení přijedou někteří kolegové a přidají se k nám. Takže všechny vás zde zdravím a na začátek bych uvedl dvě věci. Takže k jazykům, to už jsem se tedy vyjádřil, a pak ještě co se týče k mm, dokumentům. Ty jsme vám zaslali a navíc, tedy máte k dispozici, a navíc celé slyšení bude e, vysíláno na webu, webstreamováno. Má někdo nějaké připomínky k předklad, e, předloženému pořadu jednání? Není tomu tak, takže můžeme přijmout pořad jednání. Bod dva to byly eh, zápisy z minulých jednání, ty jsme vám eh, zaslali. Neobdrželi jsme žádné připomínky, takže jsou přijaty. Přecházíme ke třetímu bodu, což je veřejné slyšení na téma boj proti praní peněz a daňovým únikům. Kdo zajišťuje dodržování a prosazování pravidel? Budeme mít eh, dvě části dnešního slyšení, to znamená, rozdělili jsme si dnesní slyšení na dvě části a nejprve se budeme tedy věnovat slyšení evropských orgánů a úřadů. Proto zde vítám pana eh, Kesslera, který eh, na, zde zastupuje OLAF, takže mnohokrát vás zde vítám. Potom Simon Rionde, který je vysokým představitelem Europolu a také zástupcem fiu.net, také tedy za Europol. A je zde s námi také Klaus Mayer Kabry, který je eh, německým zástupcem Eurojustu. Všechny vás zde srdečně vítám a ještě než začneme, mám tři rychlé připomínky. Dnešní slyšení je již čtvrtým slyšením v řadě. Vytváříme si tedy stanovisko k tomuto tématu a připravujeme také první pracovní dokument. Měli jsme slyšení z novináři, pak jsme hovořili o mezinárodních standardech a dnes chceme lépe porozumět tomu, jak funguje a jakou roli mají různé dozorčí orgány v legislativě EU nakolik jsou angažované právě v oblasti boji proti praní špinavých peněz a daňovým podvodům. Chceme tedy přeskoumat, jaká opatření jsou nezbytná pro to, aby eh, ustanovení práva i směrnic o eh, boji proti praní špinavých peněz byly eh, tedy prosazovány v praxi. To vlastně vychází taky na základě eh, těch dokumentů s panami, které máme k dispozici. Eh, na základě toho všeho, co se dozvíme, také vyvodíme některé závěry pro naši budoucí práci. Jak už jsem říkal, budeme mít tedy dva panely. První panel se bude věnovat zkušenostem mm, z evropské perspektivy. Budeme mít tedy zástupce evropských eh, orgánů a eh, na druhém panelu budeme mít potom zástupce vlastně mezinárodních orgánů. To znamená, eh, řekněme, zde nám řeknu něco o spíše své národní perspektivě. A kromě toho máme také mm, takovou takzvanou um, task force, která je mezivládní, která vlastně eh, členem je i Evropská komise, která se zaměřuje na vývoj ke kterému došlo v oblasti praní špinavých peněz, ale také financování terorismu. Zatím jsme nalezli nikoho, kdo by byl ochoten eh, je zde zastoupit eh, na našich slyšeních. Proto jsem se obrátil na předsedu této organizace, s tím, že by bylo skvělé, kdyby tedy um, někoho navrhli abychom je mohli pozvat. Ono je to důležité, protože vlastně i komise v řadě svých návrhů se odvolává právě na práci této Financial Action Task, Task Force. E, potom máme, e, jsme pozvali švédskou finanční inspekci, mm, pozvali jsme aby se Eh, účastnili eh, našeho slyšení. Tato finanční inspekce, tedy Finance eh, předložila tedy svou práci i u švédského parlamentu a vlastně oni tam mají ve švédském parlamentu i vyšetřovací výbor. A tam vlastně chtějí dokončit svou práci a potom nás informovat. Vlastně nám řekli, nemůžeme Evropskému parlamentu poskytnout více, pra, eh, více informací nebo předběžnější informace než samotnému švédskému parlamentu. A za třetí jsme pozvali také dánské daňové úřady a sice 29. září mm, eh, obdrželi eh, CD s asi pětisty či šestisty dánskými daňovými poplatníkami kteří eh, vlastně to bylo asi eh, pro částku 6 milionů dánských eh, korun, to je asi 800 tisíc euro. A oni teď vlastně mm, provádí daňové šetření těch společností a osob, které jsou vlastně zmíněny na tom CDčku a mm, vlastně zatím nemohou více komentovat. Takže jak vidíte, kromě dnešních hostů jsme se snažili pozvat i jiné instituce, jiné řečníky, a doufám, že se nám to tedy, že za námi přijdou příště. Teď ještě eh, znovu ehm, Vítám naše tři dnešní řečníky, všechny dobře známe, Giovanni Kessler, generální ředitel OLAFu od roku 2011. Pan Kessler byl původně italským právníkem, potom se stal státním mm, návladním a potom e, byl povolán do OLAFu. Zde v parlamentu už jej dobře známe. Často jsme o něm e, diskutovali, často jsme s ním diskutovali. Potom zde vítám také pana Simona Riondeta z Francie, který zastupuje Europol. A za Eurojust je zde Klaus Mayer Capri to je kolega z Německa. Domluvili no, jsme se na následujících eh, pravidel, eh, pravidlech, takže eh, všichni řečníci obdrželi předem otázky řekněme, sice jsme odpovědi obdrželi poměrně eh, na poslední chvíli, protože v pátek byl v Belgii národní státní svátek, takže eh, tím se to trošku protáhlo. Takže eh, řekněme, na vyhodnocení těch odpovědí jsme měli poměrně málo času, ale to nevadí. Teď máme 10 minut na každého řečníka, na jejich vystoupení a potom nás čeká slyšení s řečníky, eh, kteří zastupují naši, eh, náš výbor a tě budou mít vždycky k dispozici pět minut. Já nejprve dám slovo panu Giovannimu Kesslerovi, prosím. Eh, děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání na toto veřejné slyšení. Řekl bych pár slov o práci, kterou OLAF již provedl v oblasti složky Panama Papers a e, také zmíním některé politické návrhy na základě našich zkušeností. Jak víte, Olaf zkoumá podvody a nesrovnalosti, které mají dopady na evropské finanční zájmy a také závažná pochybení ze strany zaměstnanců e, orgánů Evropské unie nebo orgánů samotných. A to je tedy náš úkol v oblasti vyšetřování a my máme také za úkol bojovat proti podvodům a vytváření nových politik v této oblasti. Ehm, co se týče investigativního mandátu, který máme, platí, že OLAF obvykle využívá informace z otevřených zdrojů, které jsou k dispozici. Za poslední léta jsme investovali poměrně hodně do toho, abychom získali nástroje pro analýzu a zpracování informací z otevřených zdrojů. Když tedy vyšly Panama Papers, tak analytikové OLAFu si brzy uvědomili, že se zde mohou objevit důležité informace v boji proti podvodům a korupci a také eh, důležité informace o pochybení zaměstnanců EU. Proto v květnu 2016, tedy jakmile byl, eh, byly údaje z Panama Papers k dispozici, si OLAF stáhl veřejnou databázi Panama Panama Papers, která obsahovala zhruba 400 tisíc subjektů či názvů subjektů, eh, včetně jmen osob a eh, společností, které byly k dispozici. My jsme tedy museli ověřit, zda následující tři kategorie byly nějakým způsobem napojeny na společnosti, offshoreové společnosti, které byly takto v Panama Papers odhaleny. Za prvé, to byli zaměstnanci a členové institucí EU. Já to ještě upřesním. Druhou kategorii byli experti, kteří poskytují služby, Eh, v projektech EU a příjemci finančních prostředků z fondů EU. Třetí kategorií byly osoby nebo subjekty, které se již podíleli, nebo které byly předmětem eh, šetření ze strany OLAFu. Já budu přesnější v těchto kategoriích. Ehm, my jsme tedy nejprve ověřili, zda z těch 400 tisící jménech osob nebo subjektů existuje nějaké Eh, zastoupení těch tří kategorií. Zda jsou tam nějaká jména z těchto tří kategorií, eh, z toho seznamu, který jsme si vytvořili. My jsme tedy zjistili, že u těch 430 tisíc jmen, která byla zveřejněna, kde byli zahrnuti zaměstnanci a členové institucí EU, chtěli jsme zjistit, jací členové, jací zaměstnanci se tam objevují. My jsme zadali jména eh, zaměstnanců EU eh, eh, do seznamu, kteří zastávali vysoké funkce, tedy komisaři a ta, ať už tedy bývalí komisaři jména generálních ředitelů, jména výkonných ředitelů agentur z těch 810. A e, víme, že v průběhu roku se objeví určité změny. To je tedy součást dat, která jsme analyzovali. A my jsme tam také uvedli e, jednotlivé kategorie Eh, zaměstnanců, kteří vykazují vyšší riziko. To byli zaměstnanci, eh, kde je velice důležitá nestranost pro úkoly, které vykonávají. Například je to rozpočtová zpráva, zadávání zakázek, inspektoři a podobně. Všechna tato jména jsme si sezbírali a ověřovali jsme, zda se některé z těchto jmen eh, vyskytlo v těch 430 tisících jmen zmíněných v Panama Papers. Druhou kategorii. dat, která jsme eh, se sbírali a analyzovali. To byly údaje, které se týkaly expertů pracujících pro EU a také příjemců prostředků z finančních prostředků ze zdrojů Unie. A byly to osoby a subjekty, které také které byly předmětem vyšetřování Olafu v minulosti. Cílem naší práce bylo nejenom zjistit jakékoliv pochybení na straně zaměstnanců nebo členů orgánů Evropské unie, ale také odhalit slabá místa v programech Evropské komise ve snaze zjednat nápravu. My jsme vždycky zvažovali úměrnost a nezbytnost těchto opatření. Olaf se e, zaměřil na 40 tisíc osob a společností, které spadaly do těchto tří kategorií. Mohu říci asi tolik, že víc než 50 z těch 40 tisíc jmen osob nebo názvů subjektů byly propojeny do třetí kategorie, tedy že tyto osoby nebo subjekty byly již předmětem vyšetřování ze strany OLAFu bylo tedy logické, že jsme potřebovali vyš, více relevantních informací o probíhajících šetřeních. My jsme tedy ověřili, zda v těch čtyřech 4, 430 tisících men se vyskytují eh, tedy eh, zmíněné subjekty nebo osoby, tedy ukazují, že jich je tam 40 tisíc, ale to jsou osoby, které jsou již vyšetřovány ze strany OLAFu. Mm, rozhodně eh, tato práce nebyla snadná. Vůbec deset dní trvalo pročištění dat Ehm, eh, tak, jak tomu říkáme ve forenzním jazyce, kde jsme zjistili jakékoliv nesoulady v datech, jakékoliv nekonzistence třeba ze slovanských jazyků při přepisu do latinky, tedy z některých slovanských jazyků, kde se používá azbuka, ehm, jsme museli ověřovat různé typy transkripcí do latinky a získaná data Těch 40 tisíc jmen a názvů eh, bylo zadáno do specificky vytvořené databáze, abychom identifikovali tyto osoby a subjekty a jejich vzájemnou provázanost. My jsme zjistili eh, semiautomatickým systémem eh, počet schod nebo téměř schod. Pak proběhlo analytické cvičení ze strany OLAFu a výsledkem byl omezený počet e, skutečných schod a těch bylo 17. Původní číslo bylo 430 tisíc, 40 tisíc e, jmen jsme zjistili a z toho 17 vykázalo schodu e, vidíte, že ten počet ve výsledku byl velmi nízký oproti původním eh, velkým počtům, kde jsme provedli křížové ověření. A to je velice dobré znamení pro evropské instituce. Je potřeba mít na paměti, že řada z těchto jmen se týká již osob subjektů, které jsou již předmětem šetření ze strany OLAFu. Ehm, více než 50 z těch 17 schod se týkalo ehm, jmen subjektů nebo osob, které jsou nebo byly předmětem vyšetřování OLAFu. Ale samozřejmě toto nám doplnilo informace pro probíhající šetření. Mohli jsme tato zjištění použít pro další informace. Tedy na základě těchto analýz eh, při získání dalších eh, analýz Eh, mohl Olaf zahájit čtyři šetření. Jak už jsem již, od, jak jsem tedy odpověděl. Samozřejmě tato šetření právě probíhají a nemusím vám dát, dávat podrobnosti. A to eh, neznamená, že by tyto osoby eh, byly eh, vinny. Respektujeme prezumpci neviny. Je potřeba to vyšetřit, ale zároveň bych rád zdůraznil, že máme přístup k poměrně omezenému objemu informací, tedy to, co bylo zveřejněno 19. května oproti bohatství údajů, které jsou k dispozici Panama Papers samotných. To byl jenom vrcholek ledovce, kterému jsme se mohli měli věnovat. Zatím je více než 11 milionů podpůrných dokumentů, které zatím nebyly zpřístupněny eh, a které eh, teprve v budoucnosti, eh, tedy v závorce budou. Víme, že tady dánská daňová zpráva nám poskytne další informace, ale rozhodně to jsou informace, které zatím nejsou k dispozici přímo nám a podle mých informací zatím nejsou k dispozici ani dalším oficiálním vyšetřovacím subjektům a jsou tam tedy e-maily, plné moci, e, bankovní účty a podobně. Nemusí tam nutně být jména osob, ale pravděpodobně by se tam našly další důležité informace o skutečném vlastnictví těchto dokumentů a podobně. To v každém případě je něco, co v původních dokumentech zveřejněno nebylo. Tolik k práci OLAFu a nyní řeknu pár slov o politických iniciativách eh, a aktivitách. Víte, že evropské instituce v poslední době, tedy v roce 2015, přijaly směrnici proti praní špinavých peněz týkající se informace o převodech finančních prostředků, aby tyto transfery byly vystopovatelné a také v souvislosti s teroristickými útoky v Paříži se členské státy zavázaly transponovat tuto směrnici do konce letošního roku. E, já si velice vážím této podpory, protože tato spolupráce ze strany členských států je skutečně potřeba. Nicméně v červenci 2016 komise navrhla další novelizaci této směrnice, aby se posílil posílili pravomoci jednotky finančních informací v EU, Financial Intelligence Unit, aby umožnila lepší spolupráci, například přístup ke synchronizovaným databázím a registrům e, účtů členských států, aby vznikl jednotný systém e, získávání údajů z databáze, aby bylo možné identifikovat držitele jednotlivých bankovních účtů ale když si kladu otázku, e, uvědomuji si, že tento vývoj je velmi pozitivní. Stále rozsah působnosti má svá omezení. Je důležité sdílet finanční informace, abychom se věnuli danovým únikům a daňovým podvodům a praní špinavých peněz a také terorismu, ale zároveň je stejně nezbytné sledovat příjmy z podvodů a podvodných aktivit, které jsou často zdrojem finančních prostředků prostředků pro organizovaný zločin. Já proto doporučuji, abychom učinili ještě krok dál. Pokud chceme vytvořit národní registry mm, bankovních účtů, měli bychom mít standardizovaný, snadno použitelný systém, který bude k dispozici nejen Financial Intelligence Unit, ale také dalším agenturám v rámci EU. A samozřejmě tyto údaje by měly být k dispozici pro šetření všech hos, veškeré hospodářské kriminality. Proč odličovat um, daňové úniky, praní špinavých peněz, terorismus od třeba e, praní špinavých peněz nebo e, uplatkářství a podobně. Je potřeba e, tímto podchytit všechny typy hospodářské trestné činnosti. Uvědomme si, my jsme zatím v prvních fázích šetření a tam je velmi obtížné identifikovat, o jaký typ kriminality se v tomto případě jedná. Ehm, a samozřejmě terorismus to je neodkladná záležitost, je potřeba se tomu věnovat vždy hned, ale podle našeho názoru tyto kroky by měly být rozšířeny, měly by se týkat veškeré hospodářské kriminality. Děkuji. Tak jest. Děkuji, pane Kesslere. Já myslím, že jste podrobně popsal to, co dělá OLAF. A dosávadní výsledky Mm, pokud jde o údaje a výsledky, tedy nejsou zas tak ohromující, ale budeme se asi muset ještě počkat. Dobře, takže já dám slovo dál panu Simonovi Riondetovi, který je tady a zastupuje dnes Europol. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, děkuji, že jste pozvali i zástupce Europolu na dnešní slyšení v roce 2016 eh, vyšetřování investigativních eh, novinářů eh, zjistili, že, se, že jste ztratili některé údaje z důležité právnické firmy a tyto údaje zabírali asi 2,4 terabajtu a týkalo se to údajů v časového rozmezí roku 1977 až roku 2015. Týkalo se také v různých fyzických i právnických osob a my těmto uniklým údajům říkáme Panama Papers. V květnu 2015 eh, to sympozium investigativních žurnalistů eh, na veřejnost předložilo eh, asi 320 společností, kterých se ty Panama Papers týkaly a e, týkalo se jich e, také podobná aféra, která se týkala offshoreových společností. My e, vlastně tomu říkáme, že tato druhá aféra byla určitý předchůdce Panama Papers. Co je všechno v databázi Panama Papers, není úplně jasné, protože jsou tam vstupy z různých zdrojů a máme tam také 1,8 eh, milionu eh, údajů, které unikly. A zjistilo se, že některé subjekty, které v minulosti byly spojovány s Panama Papers, se neobjevují v databázi, což vedlo k otazníkům eh, kolik z těch údajů je vlastně k dispozici. Navíc nejsou tady žádné informace týkající se bankovních účtů, způsobu komunikace a nejsou žádné informace, které by nám pomohly um, vytvořit si širší kontext. Nicméně Europol si stáhl tu databázi Panama Papers a zkontroloval si ty údaje z vlastní databázy. Výsledky eh, šetření Europol byly následující. Dospěli jsme k 3469 pravděpodobným takzvaným hitům. A budeme muset zaslat balíčky, jednotlivý, balíčky údaje jednotlivým zemím, protože ty jednotlivé země musí potvrdit, zda ty naše výsledky, zda ty naše hity jsou v pořádku. E, my musíme říct, že se tady hlavně jedná o hospodářskou e, podvodnou aktivitu. E, máme v této oblasti 1722 hitů, pak Ehm, využíváme také různých jiných databází k zjištění těch našich hitů. A musím říct, že mm, Evropy se týkal vlastně druhá kategorie eh, těchto podvodů. No, objevili jsme 516 hitů. A možná se také ukazuje, že i organizované skupiny, ruské organizované skupiny využívaly tu právnickou firmu, ze které původně údaje unikly. Tedy ta firma se nazývá Mossack Fonseca. Ukazuje se, že ty offshoreové společnosti, které byly registrovány v právnické firmě Mossack Fonseca, eh, překračuje eh, obvyklý eh, způsob daňových podvodů. Používá se nejenom ten způsob kolotočových podvodů, ale využívá se k těm podobům také terorismus, organizované trestné skupiny, mm, pašování drog a tak dále. Nejvíce hitů ze všech eh, evropských zemí jsme zaznamenali u Spojeného království 1377 hitů, ale mm, možná je to také tím, že vlastně Spojené království, eh, že z této země máme nejvíce údajů, nejvíce přispívají do naší databáze. Eh, dále na třetím místě byla Litva, protože s Litvou jsou spojeny ty um, ruské, rusky mluvící organizované eh, společnosti. Europol proaktivně jedná a požádal všechny partnery o to, eh, zda už otevřeli nějaké nebo zahájili nějaké vyšetřování s ohledem na Panama Papers. Některé země eh, zareagovaly pozitivně, říkali, že otevřeli, zahájili jednání a ostatní jsou vůči této otázce otevření, protože musí ještě proskoumat, zda mají k dispozici dostatečné údaje. Bohužel ty, ta databáze a to, co se objevilo v eh, médiích, není dostatečné, tak abychom mohli zahájit formální vyšetřování. Eh, navíc eh, nemáme k dispozici veškeré ty údaje, ke kterým se dopracovali investigativní novináři. Europol navíc jak jsem říkal, Europol nemá k dispozici celou škálu údajů, eh, které souvisejí s Panama Paper. Jakmile bychom ty údaje dostali, tak bychom ty údaje mohli zařadit do našich eh, datových toků a do našich postupů a tím pádem bychom mohli eh, lépe využít tyto nové údaje a mohlo by to vést k opravdu průlomu ve vyšetřováních, protože zatím se k tomu průlomu, pokud je o offshoreové společnosti, tomu ještě nedošlo. Jsme ochotní samozřejmě podporovat eh, členské státy, pokud budou mít eh, zájem v tom vyšetřování pokračovat. Ano, děkuji panu Riondetovi a to, co jste říkal nakonec, to bylo opravdu zajímavé. Mm, je pravda, že ani my nemáme ještě úplný přehled, takže je důležité, abychom si vlastně počkali s těmi závěry, až budeme mít úplný obrázek. Je pravda, že jste říkal, že těch hitů, na které jste přišli, je docela hodně. A děkuji také, že jste zmínil ty nejdůležitější věci. Děkuji. A já bych mohl dát teď slovo panu Klausu Majeru Kabrimu, který je německým členem eh, kolegia Eurojustu. Pan Majer Kabry, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslance a poslankyně. Mnohokrát děkuji za tuto pozvání. Tím eh, je tedy eh, vlastně se rozloučím takto se svou mateřštinou, tedy němčinou a přejdu hned do angličtiny. Eh, taky bych mohl pár slov říct i francouzsky, ale nyní bych chtěl tedy říci, Jakou roli hraje Eurojust v boji proti praní špinavých peněz? Identifikovali jsme různé právní problémy, ale i praktické problémy v oblasti eh, spolupráce. Eurojust eh, znamená jednotka pro eh, evropskou soudní spolupráci. Nám jde tedy o to, abychom stimulovali, zrychlili a zlepšili koordinaci řízení v tedy orgánu činných trestním řízení a také vlastně soudů spolupráce prostřednictvím koordinace. To je naše práce. A to vlastně neplatí pouze pro členské země, ale i pro třetí země. V tomto případě tedy je to Panama. To by mohl být potenciální eh, partner pro spolupráci. Je důležité, abyste věděli, že pracujeme na eh, vlastně základě požadavků eh, ze strany eh, členských států a my eh, vlastně neděláme přímo šetření sami. Jaké máme třeba nástroje? Jednak je to koordinační schůzka. Tady vlastně znamená, že umožníme setkání zainteresovaných stran, ať už eh, jsou to tedy národní žalobci nebo policisté a tak dále. A oni diskutují, dohodnou se na tom, co chtějí udělat, jaké problémy chtějí vyřešit a samozřejmě také sdílí informace, které mají k dispozici. během takovýchto zasedání je asi nejdůležitější, že se vytváří eh, důvěra v eh, úřady národního žalobce. Potom máme eh, koordinační střediska a během jednoho dne jsme tedy v několika jurisdikcích Tady jde třeba o rozhodnutí eh, někoho eh, zatknout, eh, zadržet nějaké zboží a podobně. Kromě toho také máme společné vyšetřovací týmy, A tady vlastně jde o právní pomoc, na kterou se dohodnete předem, a potom jde tedy o výměnu informací v reálném čase o reálných krocích. Jak jsme zapojeni do mm, boje proti praní špinavých peněz? Jsme zaznamenali obrovský e, nárůst e, případů od roku 2012. E, Předtím jsme jich měli přes stovku, dneska už jich máme asi 285 a ještě to roste. Praní špinavých peněz, a zde naprosto souhlasím s Giovanem Kesslerem, se často objevuje jako takový průřezový trestný čin. Pojí se to často s podvody, s korupcí, s organizovaným zločinem, pašováním drog a také terorismem. Takže ono je trošku umělé, chtěli bychom, eh, pokud bychom chtěli oddělovat všechny tyto problémy od sebe. Zaznamenali jsme, že v 57 koordinačních zasedáních um, se diskutovalo o praní špinavých peněz a bylo ustanoveno asi 12 eh, pracovních skupin, které se věnovaly právě eh, těmto tématům. 57 koordinačních zasedání pro 285 případů. Mm, takhle si můžete trošku udělat představu o tom, jak obrovsky důležitá je koordinace, jak je důležité koordinovat eh, tyto iniciativy, protože v podstatě každý takovýto případ si vyžaduje mezinárodní eh, koordinaci. S jakými problémy jsme se nejčastěji setkali a jak bychom je mohli vyřešit? Jednak dochází k prodlevám v řešení ehm, případu a také v získání právní asistence ono to opravdu trvá strašně moc času, zejména pokud jde o e, různé textové informace, bankovní informace, potom informace o nemovitostech a e, informace také o různých podezřelých. V některých členských semích jsou za to zodpovědné také různé orgány, takže vlastně i v rámci jedné členské země potřebujete další koordinaci a spolupráci. A velmi často také neexistuje jeden eh, koordinační úřad, který by tohle to všechno vykonával. Nedávno jsme eh, měli třeba velmi dobrý příklad, který ukázal, eh, jakou přidanou hodnotu má Eurojust. Čeští kolegové měli vyšetřování případu o praní špinavých peněz a tam šlo asi vlastně o 25 milionů, milionů tedy takovou to výše škod. A vlastně jim šlo o, o problémy eh, identifikovat ten účet, který byl v Rakousku. A jenom díky rychlé koordinaci na úrovni Eurojustu bylo možné získat těch 25 milionů na tom rakouském účtu, respektive je tedy zabavit. A bylo to vlastně včas v ten eh, zločinec v tu chvíli byl ve Spojeném království, který už zadal příkaz pro převod těchto peněz. Takže v podstatě asi o dvě hodiny později ty peníze už by um, odešly z toho účtu. Ale vlastně jenom díky tomu, že čeští kolegové a rakouští kolegové se obrátili tedy vlastně takhle přímo spolupracovali prostřednictvím Eurojustu, stihli zabavit těch 25 milionů z tohoto účtu včas. Rozdíly v soudních systémech, to je další eh, problém. Zejména ve chvíli, kdy jde o různé definice či prvky toho, co konstituuje nějaký zločin. Otázka je, zda třeba daňový eh, podvod je vlastně eh, trestný čin nebo jenom administrativní přestupek. Teď vlastně jde tam ehm, o mm, pouhé opomenutí nebo je to záměrné, teď vlastně jde o administrativní orgány nebo soudní orgány, které do toho vstupují. To jsou, tohle to jsou všechno vlastně eh, otázky, které jsou důležité vyřešit eh, při přeshraniční spolupráci. Potom například možné střety jurisdikcí. Zejména pokud tedy probíhá eh, šetření v jednom ehm, na jednom území, oni třeba chtějí požádat o to, aby mohli zabavit nějaká aktiva v jiném členském země. To ale může být těžké, protože třeba si musí počkat na to, než eh, doběhne první vyšetřování. Potom zase přesun eh, řízení, to také může být těžké. Eh, stejně tak to platí pro zmražení aktiv v případě, že se zjistí, že došlo k nějakému trestnému činu. To je samozřejmě vždycky problém, že eh, vždycky musíme se zaměřit eh, na to, abychom eh, dostali toho zločince tam, kde to nejvíce bolí a to jsou právě tedy ty finance, to jsou právě peníze a samozřejmě může vždycky dojít k nějakým prodlevám, když se řeší tyhle ty problémy. Takže já jsem vám také poskytl ten velký eh, případ Vertigo eh, v, v tom dotazníku a eh, Teď jenom ještě, abych řekl, co to znamená, když spolupracujete pouze z Německa. V tomto jednom případě jsme měli 600 žádostí, které bylo potřeba rozeslat, koordinovat a implementovat. Takže tohle to jsou opravdu ehm, velké požadavky, takže právě proto je potřeba orgán, jako je Eurojust. V případě panacky, panamských dokumentů jsme měli dvě koordinační zasedání, nebo respektive první bylo takové startovní zasedání, které bylo velmi důležité, ale potom se ukázalo během tohoto zasedání, že v případě takto důležitých a velkých um, dosie. Je to opravdu těžké i z logistických eh, pohledů. Eh, například eh, normální koordinační zasedání stojí asi 8 tisíc euro. Koordinační zasedání v případě panamských dokumentů stálo 60 tisíc euro. Což je samozřejmě problém pro jakoukoliv organizaci co potřebujeme udělat? Jde o efektivní eh, komunikaci mezi zainteresovanými orgány. A tady vlastně to bylo poprvé, kdy takovéto orgány, státní zastupitelství, mohly navzájem spolupracovat, vyměňovat si informace, získávat informace od ostatních Pokud chceme spolupracovat s Panamou, existují e, způsoby ve prostřednictvím těch koordinačních zasedání, ale e, zatím vlastně nemáme žádný nástroj, který by nám e, na evropské úrovni umožnil předložit společnou žádost, ten takzvaný letter of request za celou Evropskou unii. Takže je, samozřejmě máme i diplomatickou cestu, ale ta je pomalá a komplikovaná, takže je potřeba, abychom e, nějak e, hledali v evropské expertíze. A e, právě tou platformou je Eurojust. Tohle tedy děláme. Za posledních několik dní jsme Eh, eh, zaslali dopis do Panamy, kde je žádáme o koordinační zasedání a teď eh, vlastně čekáme, co nám řekne hlavní státní zástupce Panamy, protože on se vyjádřil v tom smyslu, že je ochoten spolupracovat na mezinárodní úrovni. Role Eurojustu tedy velmi e, důležitá e, v boji proti špraní špinavých peněz a daňovým podvodům. Je samozřejmě možné, že e, dojde k nějakým právním problémům, ale bez koordinace si nemyslím, že je vůbec možné překonat tyto problémy. Já si tedy v zásadě myslím, že teď není vhodná do to, doba na to, abychom eh, seškrtávali prostředky eh, Eurojustu, jak finanční, tak ehm, eh, na zaměstnance. Děkuji, děkuji mnohokrát. Teď jsme si vyslechli další velmi zajímavé aspekty. My jsme se dohodli, že vystoupí nejprve oba spolu zpravodajové Budeme mít tedy pro, eh, čas pěti minut na eh, kolečko otázek a odpovědí. Já tedy eh, nejprve dám slovo Jepemu Kofodovi, prosím. Thank you so much, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci a za písemné odpovědi, které jste nám poskytli, protože obsahovaly užitečné informace. Hned první otázka na Eurojust, na zástupce Eurojustu. Pokud si správně vzpomínám, vy jste říkal, že jedna čtvrtina případu mm, prání špinavých peněz potřebuje mezinárodní koordinaci. Měl byste nějaké specifické doporučení, když se vlastně teď v této době reviduje směrnice, která se zaměřuje na boj proti praní špinavých peněz? Měl byste pro nás nějakou radu, nějaké doporučení? A pak eh, v těch vašich písemných odpovědí jste hovořil o překážkách ve spolupráci mezi policejními orgány a vnitrostátními orgány. A myslíte si, že by stálo za to vytvořit si v EU takový jeden centrální rejstřík, který by byl přístupný členským e, státům, s tím, že by do něj na nějaké minimální úrovni přispívaly vnitrostátní orgány? Tak to je otázka na Europol a na Eurojust. A Europol vy ve vaši, vašich písemných odpovědích e, jste poskytli opravdu užitečné informace a říkali jste, že Europol má pouze eh, nekonzistentní informace od členských států, protože policie v členských státech se rozhodne zda a kdy bude přispívat. A není tady žádný odsouhlasený minimální práh. A já si kladu otázku, jak se nám podaří zajistit, že bude spolupráce mezi členskými státy lepší a že budou Europolu zasílat eh, dostatečné informace. Máte nějaké doporučení? Myslíte, vidíte vy tady nějaké překážky, které bychom mohli pomoci odstranit? Ano, děkuji. Tak já bych nejprve dal slovo panu Majer Kabrimu na ty první dvě otázky a pak eh, pan Nionde a pan Kessler se může samozřejmě připojit také. Prosím, nejprve pan Majer Kabry. A jak jsem říkal, máme pět minut času na otázky a odpovědi. Ano, děkuji. Já se nemohu vyjádřit k eh, přepracování té směrnice, kterou jste zmínil. Ale když už jste zmiňoval údaje a čísla, tak musím říct, že ten, ta povaha e, eh, braní špinavých peněz, ten charakter této trestné činnosti je takový, že vy jako vnitrostátní orgán nebudete moci e, vlastně podchytit ten e, nadnárodní charakter, ten přezraniční charakter té trestné činnosti. Vy musíte mít možnost spolupracovat s partnery jak v EU, tak s partnery ve třetích zemích, protože většinou ta, je to přeshraničně skutečně i přes hranice EU. A pokud by byla nějaká dobrá platforma, tak by to pomohlo. Platforma eh, tu potřebujete, pokud eh, chcete navázat kontakt se třetími stranami a musím říct, že eh, ty ty pravomoce, ten důraz na úrovni EU je úplně jiný, protože pokud 28 členských států mluví jedním hlasem se třetím partnerem, se třetí zemí, tak je to úplně něco jiného, když s tím třetím partnerem mluví jeden členský stát sám za sebe. A my Eurojust jako takovou tu platformu chápeme. Takže vy už ji k dispozici máte. A teď potřebujeme zajistit jen to, aby ta práce probíhala řádně čemuž potřebujeme finanční zdroje. Já jsem vám říkal, jaké náklady sebou nesou například koordinační jednání, koordinační setkání. A ten rozpočet na koordinaci se vyčerpá obvykle velice rychle. A také potřebujete e, zaměstnance, potřebujete pracovní sílu. Takže já bych na vás chtěl apelovat využijte stávající platformu do co největší míry. Dobře, pane Jonde. Děkuji, pane předsedo. Eh, tak, eh, to doporučení prohloubené spolupráce tak samozřejmě té organizované trestné činnosti jde buď o získání peněz, anebo je to vlastně podmínka k další trestné činnosti, k terorismu. A všechno to jsou věci, které si určitě zaslouží, abychom se jim věnovali, abychom um, je vyšetřovali. A myslím, že si to myslí i slovenské předsednictví. Takže jaké by mohlo být řešení? Musíme přesvědčit více finančních spravodajských jednotek, aby sdíleli své informace s Europolem já jsem říkal, že sedm z těch spravodajských jednotek už přispívá eh, do databáze Europolu a my potřebujeme, aby se zapojilo více těch spravodajských eh, jednotek, tak abychom měli eh, ucelenější přehled, o tom, co se děje, jak vypadají ty podezřelé transakce v EU. co můžeme udělat? My jsme v lednu začali s tím, že chceme lépe zapojit finanční spravodajské jednotky a jde nám také o interoperabilitu mezi jednotlivými finančními spravodajskými jednotkami a mezi těmito spravodajskými jednotkami a e, orgány, které se věnují stíhání nebo vyšetřování. My si myslíme, že bychom tu spolupráci mohli ještě prohloubit možná by nás tady mohl podpořit i Evropský parlament. Pokud se objeví e, právní překážky, které brání výměně informací mezi různými agenturami, tak je opravdu naprosto nezbytné aby se odstranili, protože je důležité, aby finanční zpravodajské jednotky si mohly vyměňovat informace například s celní zprávou nebo s policejními orgány. A potřebujeme, aby ta výměna e, informací byla a probíhala opravdu hladce, aby se neporušovala národní legislativa. tak, a navíc si myslíme, že to propojení, centralizované propojení s Europolem by mohlo umožnit to, že získáme ucelený e, obrázek a že to vyšetřování v jednotlivých zemích bude rychlejší. A pak ještě pan Kessler. Nařízení a směrnice, která e, mají za cíl bojovat proti praní špinavých peněz. Tak co potřebujeme? My potřebujeme uh, Eh, schválit to, co navrhla komise v červenci 2016, protože to bude znamenat, že všechny finanční spravodajské jednotky budou mít přístup k databázi v členských státech. A pak bychom mohli udělat ještě krok navíc. S tím krokem navíc se zatím nepočítá nikde to v žádném návrhu nefiguruje, ale možná by to mohl Evropský parlament podpořit, je ten, že by databáze byla přístupná všem eh, vyšetřovacím orgánům v EU a také by byla přístupná OLAFovi. Dobře, děkuji. Máme tady druhého, pana spolozpravodaje, pana Ješka. Ale vy jste poprosil pana Luje Michele z vlastní stra- z frakce. Ano, já budu já nahrazovat pana Ješka, který tady dnes bohužel není a První připomínka, já nejprve děkuji všem eh, našim hostům. Vy jste hodně hovořili o vzájemné koordinaci. A já mám pocit, že ta koordinace eh, neprobíhá velice efektivně. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte, jak by se mohla zlepšit. A druhá připomínka k tomu, co říkal pan Kessler, který říkal něco velice zajímavého, hovořil o rejstříku bankovních údajů a bankovních účtů. A já si kladu otázku, zda ta legislativa na ochranu osobních údajů je vlastně handicapem ve vaší práci, překážkou ve vaší práci a překážkou při koordinaci. Mě by moc zajímalo, co si o tom myslíte. Protože my dost často vlastně se snažíme ochránit soukromí ale tím pádem eh, se nám otvírají jinde slabá místa. A pak další otázka. My rozlišujeme mezi podvodem, vyhýbání se daňové povinnosti, daňové optimalizaci a tak dále. A já mám pocit, eh, že tady se často ty termíny hodně zaměňují a panuje velký zmatek o tom, co vlastně, který termín co znamená. Já mám pocit, že to trošku oslabuje vaši práci. Takže to je taková má otázka na všechny hosty. Uh, nevím, jestli jste, si, jestli jste nad tím přemýšleli. A mě by zajímalo, zda budeme mít někdy společnou definici pro každý z těch termínů, které jsem vyjmenovával, protože uh, jestli se jedná o, o vyhýbání se daňové povinnosti nebo daňový podvod, eh, praní špinavých peněz. Eh, mně samotnému není úplně jasné, kde jsou ty hranice jednoho termínu, kde vlastně už zasahujeme do termínu druhého. A proto si myslím, že by bylo dobré si to vyjasnit. No bych mě zajímal alespoň váš názor na tu různorodost termínů. Takže to je, to je asi vše teď z mé strany a vrátím se k tomu později. Michel, eh, slovo? Děkuji vám, pane Michel. Kessler. Eh, ochrana údajů. To je něco, co je skutečně potřebné. Ochrana soukromí je logicky velice důležitá eh, a to vyplývá také z právních předpisů. Ehm, Zároveň eh, zákonodárci musí také koordinovat práci mezi sebou, protože někdy jsou předpisy v oblasti eh, ochrany soukromí eh, nastaveny jinými subjekty než předpisy pro vyšetřování a v důsledku toho dochází k určité právní nejistotě a to způsobuje problémy nám. Ne ochrana dat jako taková, to je myšlenka, kterou plně podporujeme a dodržujeme, ale někdy eh, to není v právních předpisech správně ošetřeno. A uvědomme si právě eh, například nařízení související s OLAFem, protože jsme administrativním orgánem, které musí dodržovat všechna pravidla v souvislosti s ochranou údajů, ale současně jsme také vyšetřovacím orgánem. A Musíme tedy ehm, dodržovat všechna eh, pravidla, všechny předpisy související s vyšetřováním. A eh, proto nejde o ochranu údajů jako takovou, to je problém, který známe, ale je určitá právní nejistota. Myslím si, že by si zákonodárci měli především promyslet, jak budou k této problematice přistupovat. A poslední části vašeho vystoupení, pane Micheli, já si myslím, že jsem pro vytvoření nefragmentovaného přístupu k právním předpisům. Shodneme se na tom, že je nezbytné mít definici, ale praní špinavých peněz to je trošku něco jiného než nedostatek jistoty. E, praní špinavých peněz existuje jenom tehdy, když existuje i jiná zločinnost, protože perete špinavé peníze, které jsou příjmem z jiné trestné činnosti. Proto je zvláštní, že můžeme zkoumat jenom praní špinavých peněz, aniž bychom měli možnost využít stejných údajů jakožto důkazního materiálu pro předchozí trestnou činnost z nichž ty příjmy vznikly. Potřebujeme tedy nefragmentovaný komplexní legislativní přístup. Ano, děkuji. Někdo má ještě nějaké stručné připomínky? Našeho hosta má nějakou připomínku? Ne? Tak eh, tady jsme vlastně, už je pět minut za námi, máme tady pana Opmakarase, prvního řečníka uh, nové frakce. Ano, děkuji. Já mám stručnou otázku. Pan Karas. Máme tady tu platformu novinářů, to Mezinárodní konzorcium investigativních eh, novinářů. A já se ptám, jakým způsobem s touto platformou novinářů spolupracujete? Ptali jste se nebo vyžadovali jste od nich konkrétní dokumenty, dostali jste ty dokumenty od nich? A nebo máte pocit, že vám poskytli vše, co mají k dispozici oni? Ano, děkuji. Kdo začne? Pan Marek Capri. Meine Antwort ist vielleicht die... Ano, tak eh, nevím, jestli vás tím uspokojím, tou odpovědí, ale Eurojust nevede vyšetřování, on se věnuje pouze koordinaci. Takže my s touto platformou nespolupracujeme a pokud s ní někdo bude spolupracovat, tak to budou uh, národní žalobci, ale ne Eurojust jako evropská instituce. Ano, děkuji. Další řečník. Kde o Europol, tak eh, Můžeme mít přímý kontakt s konsorciem novinářů. My samozřejmě pracujeme pro členské státy a musíme eh, zajistit, aby členské státy spolupracovaly, aby převedly data do našich databází. Pouze ověřujeme Ehm, tyto data, ale nemůžeme požádat konsorcium novinářů, aby nám poskytlo údaje. Údaje mohou poskytovat jenom členské státy. Pan Kessler? Já eh, na rozdíl od svého kolegy mohu říci to, že my jsme vyšetřovacím orgánem, čili my eh, jsme v kontaktu s tímto konsorciem a eh, nejprve jsme se zaměřovali na veřejně dostupné údaje, těch 430 tisíc subjektů, jejichž seznam byl k dispozici všem a pak jsme se tedy spojili s novináři a e, Nalezli jsme jejich zástupce. V této souvislosti to pro nás bylo velice zajímavé setkání a požádali jsme také o všechny zbývající dokumenty, které zatím zpřístupněné nebyly a které by byly velmi užitečné také pro naše vyšetřování. A odpověď zatím zní ne, a pokud jsem tomu správně pochopil, tak eh, hlavní důvod mi teď ještě k tomu chci doplnit, že nemůžeme nikoho, nic nikomu nařizovat, pouze můžeme požádat nebo položit otázku a odpověď zatím eh, byla negativní. A příčiny této negativní odpovědi souvisí s tím, že zveřejněním všech dokumentů bychom mohli eh, vystavit zdroj riziku že bude eh, zjištěna jeho totožnost, proto nemáme plnohodnotnou odpověď a také nebudeme nikomu za údaje platit, jak eh, to chce dělat nebo již dělá eh, dánská daňová zpráva, ale nic nám k prodej na... Ano, tuhle tu odpověď jsme také obdrželi od u prvního slyšení, během něhož odpovídali novináři, kteří se vždycky poukazovali tedy na ochranu zdrojů. Eh, Otmare, jestli máš ještě dodatečnou otázku, tak jenom na minutu. Ano, ten problém znám. Důležité je, že vlastně tedy víme, že nám nebyly poskytnuty eh, všechny eh, dokumenty, ale u prvních dvou řečníků bylo poukázáno na to, že státní zastupitelství mohou poskytnout údaje. Tak jak funguje tedy spolupráce se státními zastupitelství, zastupitelstvími, s orgány členských zemí? E, údaje, které takže poskytují či neposkytují? Jenom prosím krátkou odpověď. Tak, já vás odkážu na prezentaci, která na, nadchází vlastně v tom druhém eh, panelu eh, od mého kolegy z tohoto zastupitelství v Německu. Tam se určitě dozvíte více. Uh, My jsme zatím nedostali mnoho informací, o nám trvalo nějakou dobu, než jsme celá data analyzovali a než projdeme těch 3469 eh, eh, hitů, tak to bude ještě nějakou dobu trvat. Samozřejmě my vyšleme jednotlivé balíčky, dostaneme tento týden, očekáváme, že členské státy tedy odpoví na naše dotazy a poskytnou nám nové údaje, takže pokračujeme v práci. Okay, vielen Dank. Eh, Děkuji. Nyní jsou na řadě sociální demokraté, pan Ramon Atondo. Děkuji. Nejprve chci položit otázku na vztahy mezi jednotlivými agenturami a e, daňovou zprávou v jednotlivých zemích protože pan Rionde se tomuto tématu již věnoval, ale zdá se, že je tady nějaká Eh, výčitka, výtka vůči konzorciu novinářů za informace, které poskytli a zároveň za to, že neposkytli všechny informace, ale sešli jsme se díky jim, protože Panama Papers existují jenom díky tomuto konzorciu, protože by nebylo spravedlivé eh, je nějak kritizovat za to, že dali méně informací, když oni vůbec byli prvním oznamovatelem této trestné činnosti. A proto Moje otázka směřuje k Europolu. Neměly by naopak členské státy poskytnout větší počet informací? Neměly by poskytnout ty informace, které Europolu chybí, aby mohl vyšetřovat? To je moje první otázka. Druhá otázka se týká Eurojustu. Zajímalo by mě, zda některé státy požádali Eurojust, aby šetřil problematiku Panama Papers, protože vzhledem k tomu, že vaším úkolem je koordinovat státní zástupce v jednotlivých státech, zajímalo by mě, zda vás některý členský stát požádal o informace k Panama Papers, ale a pod poslední třetí otázka se týká vašich vztahů mezi daňovými eh, službami a vyšetřovacími službami eh, ve Spojených státech amerických, protože oni mají dokonce povinnost uzavřít banku, která se věnuje praní špinavých peněz. Jak tedy spolupracujete s těmito orgány? Děkuji. Kdo si přeje začít? Pan Rionde, prosím. Děkuji, co se týče konsorcia novinářů. Ne, my jim nic nevyčítáme, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme agenturou, která podporuje členské státy, tak eh, pracuji Eh, v souladu se směrnicí proti praní špinavých peněz, co se týče eh, vlastnictví bankovních účtů a registrů vlastníků účtu, tak bude na členských státech, aby nám poskytli tuto informaci. A samozřejmě jsme vždycky velmi rádi, když můžeme vyšetřovat ehm, jakékoliv pochybení, jakékoliv porušení zákona a vždycky spoleháme na to, že členské státy nám poskytnou informace. Pan Majer Kabry, děkuji za tyto otázky, které se týkají Eurojustu. Ano, eh, byli jsme požádáni podpořit eh, abychom podpořili národní vyšetřování a zde sedím také za Německo, protože první požadavek tohoto typu vyšel od německých úřadů, právě tak se do toho Eurojust zapojil. A také všechny členské státy se tímto způsobem do spolupráce zapojují. Spolupráce s USA. Eurojust podepsal dohodu s USA a Eh, stejně jako Švýcarsko a Norsko, je, eh, jsou Spojené státy jedinou eh, tři, třetí zemí, které mají styčného důstojníka nebo styčný úřad pro spolupráci, takže tímto způsobem s nimi spolupracujeme velmi úzce a to na úrovni spolupráce s členskými státy. Děkuji, pan Kessler. I'm afraid. Bohužel, Nejde o to, zda jsme to my nebo členský stát, který může získat těch 11 milionů chybějících dokumentů, které jsou eh, v rukou novinářů. O co tady jde? De facto nikdo, nikdo nemá pravomoc je eh, tyto dokumenty zajistit. Rozhodně ne OLAF. Ale dokonce ani úřady členských států je pro ně velmi obtížné mít odpovídající kompetence a právní prostředky k tomu, aby zajistili všechny tyto dokumenty, které by mohly být potenciálním zdrojem důkazů. Proč? Protože tady je otázka právní kompetence. Protože nevíme, kde ty dokumenty jsou. Proto v podstatě my jsme začali zkoumat a vyšetřovat jenom proto, že oni spontánně zveřejnili části těchto dokumentů. Jediná cesta kopředu je tedy vyjednávat s nimi dále. Nevím, zda ten dánský přístup je nejlepší, ale prostě s nimi dále vyjednávat, aby eh, tedy eh, zveřejnili více informací. Děkuji, takže to jsme měli přesně pět minut. Nyní za EKR paní Pirko Lerner. Prosím, máte slovo. Kiitos puheenjohtajalle ja asiantuntijoille. Děkuji. Eh, já chci poděkovat expertům za vystoupení, za odpovědi. Návrh nové směrnice EU proti praní špinavých peněz obsahuje celou řadu vítaných iniciativ, které poskytnout transparentně informace o konečných vlastnících, ale návrh obsahuje také mezery, jako například situaci, kdy člen představenstva firmy je také vlastníkem, pokud není možné e, identifikovat skutečného vlastníka. A e, díky tomu ti koneční vlastníci by mohli využívat trusty, e, které jsou registrovány v Panamě nebo jiných daňových rájích. Co si myslíte jako odborník právě o těchto mezerách v legislativě a jak je nejlépe zaplnit, jak nejlépe zajistit, abychom zprostředkovali informaci o konečných vlastnících, jak ošetřit tyto mezery v legislativě. Pokud se neošetří, jaké dopady to budou mít, budou mít na boj proti praní špinavých peněz. A pak mám ještě druhou otázku. Chtěla bych vědět, jak se eh, postavíte k institucím, když dojde ke schodě hitu z databází, kde tito lidé pracují, jaké mají hospodářské zájmy a zda existují nějaké strukturální eh, slabiny v institucích EU. Tak, prosím, kdo z vás chce odpovědět s těmi, skuli, s těmi mezerami v zákoně? Já možná začtu od konce, tedy tou druhou otázkou. Výsledek analytické vyšetřovací práce, kterou jsme tedy provedli do posud, ukazuje, že nejsou žádné strukturální zranitelné body či místa mezi zaměstnanci EU nebo ve způsobu fungování evropských institucí. jediná věc. Sedmnáct těch hitů z těch eh, tisíců, které jsme tedy překontrolovali, a vlastně z těch 430 dostupných, to je vlastně eh, eh, omezené číslo. A potom, kdy jsme provedli tu výběrovou práci, potom jsme vlastně se zaměřili pouze na čtyři, protože ten zbytek už se vztahovalo na vyšetřování, která eh, už Olaf buď udělal, nebo, nebo probíhají zrovna. Takže vlastně eh, tam bylo asi osm eh, těchto hitů, které byly vlastně novými informacemi a z nich pouze čtyři vedly k zahájení nových vyšetřování. Takže opravdu velmi, velmi málo případů. To ovšem neukazuje na to, že bychom měli málo zranitelných míst. E, pouze se ukazuje, že tedy evropské instituce jsou čisté, A vlastně jenom jedna, e, jedno z těch vyšetřování se zaměřuje tedy na e, evropské zaměstnance. ještě jedna odpověď od odborníků. Není to nutné? Dobrá, tak e, můžeme rovnou přejít k dalšímu kolečku otázek. Za ALDE paní Majte Cunde, prosím. Děkuji. Já bych nejprve ráda pogratulovala všem. Zde máme vlastně první slyšení, kdy mám pocit, že konečně někam se posuneme ku předu. Děkuji za všechny informace, které se nám poskytly nyní. Které členské státy požádali OLAF o to, aby spolupracovali s pardon, byl to Europol, který požádali, které české státy požádali o spolupráci tedy s národními orgány ohledně panamských dokumentů. A bude ustanovena nějaká speciální jednotka pro boj s daňovými úniky podle tedy nařízení o Europolu. Pane Kesslere z Olafu, vy jste hovořil o eh, velmi vysoké míře integrity, co se týče eh, zaměstnanců komise. To nás opravdu těší. ale máme jeden konkrétní případ a to je situace, kdy tedy vlastně to využívají i rodinní členové. A mě by tedy zajímalo, jestli jste se zabýval i touto situací. Například jedna z těch offshoreových společností má napojení na člena rodiny pana komisaře Kaněteho, takže třeba tohle by mě zajímalo. Kdo z vás chce začít? Mm, pan Kessler možná, nebo naopak pan Riondy. Um, uh, Mohl byste prosím zopakovat otázku eh, týkající se toho specializovaného střediska? Protože já jsem to nepochopil z toho eh, přetlumočení. En el reglamento de Europol que entrará en vigor. Eh, omlouvám se. Ano, máme nařízení o Europolu, které vstoupí v platnost, které posiluje některé pravomoci mm, této agentury. Eh, podle článku 4.1 odstavce L tam eh, stojí ustanovení nějakého speciálního střediska pro boj s daňovými úniky a podvody. určitě k tomu dojde, protože by to mohlo být velmi užitečné, mm, co se týče té koordinace, o které všichni hovoříte. Uh, Tuto chvíli Europol čeká na um, implementaci Eh, ustanovení ohledně boje proti eh, praní špinavých peněz. My vlastně tady zatím čekáme na to, jak se k tomu postavíme, co se týče středisek a zdrojů. Zaměřujeme se v tuto chvíli tedy na praní špinavých peněz. OK, vielen Dank. Keine weiteren Anmerkungen. Děkuji, žádné další připomínky. Omlouvám se tady. Ještě jedna připomínka je, co se týče OLAFu ve jménech, které jsme zadali do systému, aby se překontrolovali. Tam jsme měli těch 400 tisíc, eh, připomínám. Tam byla tedy pouze jména eh, zaměstnanců EU nebo vlastně také eh, odborníků, subdodavatelů a podobně. Nezadávali jsme tedy jména rodinných příslušníků. Možná proto, že je nemáme, možná proto, že vlastně jsme neřešili úplně otázku eh, ochrany osobních údajů, eh, protože by to byla také obrovská operace, takže vlastně eh, ty schody, které jsme nalezli, mm, se nevztahovaly na členy, příslušníky rodinné. Prostě bylo to pouze na základě jmen těch, kteří pracují v evropských institucích. Ale Žijeme všichni v tomto světě, řekněme v jakési bruselské bublině a víme eh, z novin, eh, možná nenutně třeba ze španělských novin a podobně, že jsou i rodinní příslušníci některých zaměstnanců EU, eh, o které bychom se mohli zajímat. Naše běžná politika je ale taková, že nezveřejňujeme jména osob, které vyšetřujeme. Takže asi tolik. Děkuji. Nyní jako další za Gue Miguel Viegas. Muito obrigado. Eh, Děkuji. Já mám eh, spíše obecnější otázku. Je pravda, že budeme se muset snažit zlepšit různé nástroje, které máme k dispozici při vyšetřování těchto případů daňových podvodů. Ale co asi není úplně tak jednoduché, je vyhnout se dvou překážkám. První překážka je podle mě to, že potřebujeme nějaký mechanismus, který nebude vyžadovat eh, jak si hloubkové přeskoumávání, hloubkovou péči. Máme nějaký systém, který by měl fungovat tak, že nám nahlásí podezřelé transakce. Ale mm, tam v tom mechanismu e, se střetávají různé zájmy. A druhá otázka jsou daňové ráje. A opět opakuje to na obecné úrovni. Jakou možnost tady vidíte vyřešit otázku daňových rájů? Jakým způsobem může vláda více zasáhovat a jakým způsobem může stanovovat povinnosti pro různé instituce a subjekty, eh, povinnosti v tom smyslu, aby poskytovali vládám informace. Já mám pocit z toho, co jste říkali, z těch vašich odpovědí, které jsme dostali písemně, že nemáte k dispozici dostatek informací a jedná se o informace jak o skutečných vlastnících nebo o podezřelých transakcích. Takže to vypadá, že členské státy vlastně nedělají svou práci. A ještě s těmi daňovými ráji souvisí další aspekt. Jak se situace vyvinula? Jak to vypadá teď? Protože přeci vlády mohou pohrozit tím, že uvalí eh, na instituce, které budou spolupracovat s daňovými ráji, sankce. A já si myslím, že aby to fungovalo, tak musíme mít nějaký seznam daňových rámů, rán, járu, já, rájů. Já mám pocit, že ten uh, seznam, o něm se stále ještě vyjednává. Navíc je na tom seznamu se nachází pouze třetí země, ne země, některé země v EU. A jakým způsobem můžeme zajistit, že ty země, eh, které mají nulové zdanění, nulovou sazbu zdanění, se na tomto seznamu odstnou. Co si myslí naši hosté? Ano. Eh, tady máme vlastně eh, to navazuje na to, co se probíralo na posledním ECOFINu, černá listina eh, nespoluspracujících jurisdikcí. Co bych takto mohli říct? Ano, já bych chtěl zdůraznit jeden, jednu věc, to je spolupráce třetími zeměmi. ta probíhá trošku jinak než spolupráce v rámci EU. Pokud máme například nějaký trestní postup nebo žádost, formální žádost, pokud vlastně nemáte, pokud se nemůžete opřít o smlouvu, tak e, musíte jít diplomatickým kanálem. Což znamená, že ten diplomatický kanál může využít jenom jedna Eh, jenom jedna země sama o sobě a to je poměrně zlouhavá cesta. My jako naše organizace na to nemáme žádný vyhraněný nástroj, ale pokud máte smlouvu uzavřenou, tak samozřejmě vám to usnadní život, protože to jednání je poté o to rychlejší. A máte také nějaký základ, ze kterého můžete vycházet, ale v současnosti je to opravdu problematické. A jsou tady, je tady několik eh, organizací, které může využít vlastně evropských zdrojů a může vyjednávat se třetími zeměmi. Ano, děkuji. To je bod, který můžeme zařadit i do našich závěrů. Já budu pokračovat, protože se koukám na hodinky za eh, zelené paní Moli Skutkato. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji také našim třem hostům za to, že k nám dnes přišli. Eh, já bych se chtěla zeptat na něco zástupce Europolu. My jsme dostali informace od eh, finanční zpravodajské jednotky jednoho členského státu a oni říkají, že nedostali žádnou zprávu o podezřelé finanční transakci související s Panama Papers. A já se říkám, jak je to možné? Myslíte si, že je tady nějaký problém v tom, eh, jakým způsobem získávají nebo spíš nezískávají informace finanční zpravodajské jednotky na úrovni členského státu. A pokud tady ten problém je, jak ho můžeme vyřešit. Za druhé, 76 nahlášených podezřelých transakcí je mezi Nězozemím a e, Spojeným královstvím. A já jsem ráda, že ta finanční spravodajská jednotka u nás v Británii dostává dostatek informací, ale můžete mi vysvětlit, proč ty ostatní evropské země, Kypr, Malta a Lucemburg, eh, takže oni nedostávají informace o takovém objemu podezřelých transakcí. Můžete mi říct, jak to vypadá s dohledem v těchto zemích? A pak ještě z britského úhlu pohledu samozřejmě musíme zohlednit Brexit, bohužel. A já mám eh, trošku obavu, že Brexit bude eh, vlastně zneužit z tohoto úhlu pohledu, že se bude využívat k vyhýbání se daňové povinnosti a daňovým podvodům. A mě by zajímalo, co můžeme udělat, aby takovýto dostatečný dohled eh, zůstal v Británii i poté, co Británie opustí eh, Evropskou unii. Protože ukázalo se, že více než polovina těch společností spojených s Panama Papers mají eh, jsou usazené v zámořském, eh, na zámořských územích Spojeného království. Dobře, kdo na to chce odpovědět? Pan Rionde. Um... Pokud jde o vaši první otázku, tak eh, když jsme nedostali tedy eh, žádné informace, tak se tyto in, balíčky informací budou zasílat národním jednotkám Europolu. Znamená to, že členské státy mají povinnost se o tyto informace podělit s dalšími orgány a úřady, které eh, se tomu věnují. Pokud jde o otázku Lucemburská Kypru, tak já na to odpověď de facto nemám. Ehm, pouze jsem poskytl komisi eh, a vý, tomuto výboru tedy informace a čísla. Chce to někdo doplnit? Ne. Dobře. Další řečník z FTD, pan Marko Vali. Grazie, prezidente. Eh, Děkuji. Já jsem velmi rád, eh, když slyším, že Olaf po skandálu Panama Papers již eh, zahájil čtyři vyšetřování, tedy Eh, víceméně okamžitě přechází k jednání a rozumím tomu, že nám nemůžete poskytnout v současné době eh, informace o těchto vyšetřování. Pouze nám řekněte obecně, zda tato vyšetřování probíhají úspěšně a zda se tedy k tomu můžete přesněji vyjádřit. A zda byste nám mohli dát také statistická čísla. Můžete nám například říci, zda z těchto šetřeních třeba Eh, se objeví i jména poslanců parlamentu nebo zaměstnanců parlamentu. A pak eh, obecně i pro další agentury zajímalo by mě, zda jsou některé země, které spolupracují lépe než jiné v poskytování informací, ať už přímo nebo nepřímo. Například zprávy, které vydáme ve výboru pro daňové záležitosti, eh, jsou pro nás zajímavé. Zajímalo by nás také, zda eh, výbor pro etický kodex, eh, který se věnuje své práci už deset let, také zjišťuje, zda třeba v některých ča- zemích se víceméně věnují problematice praní špinavých peněz, jako, jak jakémusi koníčku, anebo zda skutečně existují dokumenty k těmto státům, z nichž vyplývá, že se tyto státy proti něčemu provinily. Zda jsou tedy to stejné státy, které takto agresivně postupují eh, vůči daňovým podvodům. Zajímalo by mě, zda tedy probíhají nějaká vyšetření v současné době. Ano, děkuji, pane Kesslere. Eh, no, non credo di poter dare più dettagli sulle ne, nevím, zda mohu poskytnout podrobnější informace ke čtyřem šetřením, která v současné době probíhají. A eh, pravděpodobně žádná z nich se nevěnuje přímo eh, zaměstnancům nebo členům EU. Ale zároveň chci doplnit, že eh, některé instituce, které jsou tam zmíněny, ehm, či zastávají pozici eh, ve společnosti, kde eh, se Panama, která se v Panama Papers objevila, však ale nemusí znamenat, že došlo k trestnému činu. Musíme vždycky ověřit, zda údaje zmíněné v Panama Papers, které jsou napojeny na člena nebo úředníka instituce, byly správně eh, zaznamenány, autorizovány a podobně. a zda třeba nedošlo ke konfliktu zájmu. Ale samozřejmě, pokud probíhají finanční operace, které jsou závažné, tak zcela jistě to může poukazovat na nějaké zapojení se do uplatkářství nebo podvodu. To je tedy taková ta zastřešující informace, na jejímž základě OLAF provádí svá šetření, ale v každém případě si uvědomíme, že to vyšetřování by mohlo být velmi dlouhé. Pokud bychom měli přístup ke všem 11 milionům dokumentů, které zveřejněny nebyly, tak by to našemu šetření opravdu bylo pomohlo. Um, děkuji. Děkuji. Pan Marek Kabry, ještě stručná připomínka. Ze svého úhlu pohledu chci říci tolik, že z spolupráce členských států byla vynikající. Skutečně eh, šlo o největší koordinační zasedání v Eurojustu a členské státy, ať už mají vlastní vyšetřovací orgány, nebo zda eh, se pouze připojili na vlastní žádost, a to se také týká Europolu, tak eh, jsem přesvědčen, že v dalším koordinačním zasedání bude zastoupen také OLAF a já tedy mohu říci, že jsem obecně spokojen s účastí a zapojením se členských států do eh, trestního řízení. Vielen Dank. Eh, ano, děkuji. Já bych byl proto, abychom šli do druhého kolečka otázek. A zajímalo by mě, zda byste prostřednictví těch tří institucí mohli vysvětlit, které ty členské státy se nejvíce brání, nejsou ochotné spolupracovat, protože vy jste říkali, že jste museli v jednom případě dokonce poslat až 600 dopisů, takže mě by zajímalo, kde musíme víc zatlačit, tak abychom přeměli členské státy k lepší spolupráci. A to je otázka na všechny tři hosty. Nevím jedno, kdo začne, kdo se hlásí. Ähm, tak abych to ujasnil, těch 600 žádostí o pomoc, tak tady jsem chtěl ukázat vlastně uh, ten objem, ale nejedná se o to, že bylo 600 případů nevyřešených, nebo uh, že bychom to nedotáhli do konce. My jsme, já jsem pouze chtěl ukázat na ten objem, protože ten objem ten je problematický. Ale to neznamená, že to opravdu nejsme schopni poté vyřešit. Takže pokud jde o e, Panama Papers, já mám pocit, že jsme teprve na začátku celé této aféry a ještě bych nerad tedy hovořil o um, členských státech, kteří se zdráhají ke spolupráci. Já bych to doplnil mm, a na vážnou otázku pana Valiho. To jsou ty členské státy, které mají problémy s daňovými ráji. Nebo nevidíte tady žádnou takovou tu vazbu? Já nechci konkrétně některé jmenovat, ale několik mě jich napadá. Pokud jde o OLAF, tak my máme vlastní mandát. My vlastně nepotřebujeme v naší práci spolupráci členských států. Jedinou spolupráci, kterou bychom potřebovali, ta spolupráce, to konsorcia eh, investigativních eh, novinářů, ale eh, pak samozřejmě, co se týče vyšetřování, tak tady by, tomu bychom mohli jmenovat celé nové slyšení. Já myslím, že to je důležité, aby byly schváleny změny směrnice eh, která má za cíl bojovat proti praní špinavých peněz, protože ta směrnice by znamenala, že členské státy budou mít povinnost zveřejňovat informace o skutečných vlastnících. Tak já myslím, že spolupráci potřebujete více v této oblasti, kde je nutné zajistit větší transparentnost a je důležité, aby všechny členské státy byly ve stejné pozici, na stejné úrovni a aby panovala transparentnost minimálně mezi 28 členskými státy. Dobře, rádi bychom sdíleli váš optimismus, ale je pravda, že tady zůstávají některé otevřené otázky. Pan Riande, já myslím, že vám záleží hodně na mm, spolupráci. Tak, pokud jde o Panama Papers, My potřebujeme spolupráce, protože my zašleme ty informační balíčky jednotlivým členským státům. Je pravda, že potřebujeme eh, na situaci zapracovat, ale pokud je o prání špinavých peněz, tak eh, ta spolupráce v Evropě je dobrá. My jsme V těch minulých těžkých okamžicích eh, zjistili, že členské státy jsou ochotny spolupracovat velice rychle a efektivně. Máme tady ještě Pavla Tanka a pak ještě dvě, eh, dvě další přihlášky o slovo. Masi a pan Luko a pak budeme muset eh, to uzavřít, protože už teď máme sklus. Ano, děkuji, pane předsedo, za slovo. Musím říct, že tady ty věci jsou hodně propojené. Máme tady nelegální aktivity, praní špinavých peněz a, eh, a vyhýbání se daňové povinnosti. A mě by zajímalo, zda jste narazili na systémy nebo na, vlastně na, eh, na systémy, které mají za cíl eh, vyhnout se daňové povinnosti. Zjistili jste něco takové při vaší práci, při vašem vyšetřování o věci, které nejsou úplně nelegální, ale jsou někdy, někde na hraně, v té šedé zóně. Narazil, nara, narazili jste na nějaké takové věci a nahlásili jste je? To je první věc. Pak mám konkrétní otázku pro pana Riondeta. My jsme si všimli, že například Lucembursko, Malta, Kypr neposkytují všechny informace. A proč si myslíte, že tomu tak je? Co je špatně v těchto zemích? A spojujete se vy s těmito, s těmito zeměmi a ptáte se jich, proč informace neposkytují? Já předpokládám, že to děláte, a proto mě zajímalo, jakou odpověď od nich máte. Ano, děkuji. Tak kdo se cítí na to, že by chtěl odpovědět jako první? Tak nejprve zástupce. Myslím, že to nebyla otázka na Olaf, eh, takže vy dva ostatní chcete odpovědět teď písemně nebo vůbec? Tak nejprve první otázka. Pokud na něco přijdeme, jestli pokud na něco přijdeme, tak jestli to sdělujeme eh, členským státům, tak je to přesně naopak. My nevedeme vyšetřování, takže většinou se něco sděluje spíše nám. No my spíše provádíme koordinaci mezi různými členskými státy a pokud se něco v tom členském státě jednom objeví, tak ten členský stát to sdělí druhému členskému státu. A narazili jste na nějaké případy eh, snahy vyhýbat se eh, daňové povinnosti a toho, že si členské státy nezdělují informace. Může se to stát, ale já k tomu nemám eh, žádné statistické údaje, ale obvykle ten proces je, probíhá opačně. A pan ještě pan Depp. Tak pokud jde o ty pokusy eh, vyhnout se daňové povinnosti. My jako Eurojust eh, vlastně nevyšetřujeme, my vás můžeme propojit, my vás můžeme podpořit, ale samozřejmě objevují se tady určité trendy při vyhýbání se daňové povinnosti anebo i při daňových podvodech. A teď ke spolupráci s členskými státy já jsem nikdy neříkal, že bychom nikdy nedostali informace. Ne. My informace e, dostáváme, ale pořád si myslím, že by to mohlo být zlepšeno. To poskytování informací mohlo být zlepšeno. E, Romana a pak ještě další dvě. Ano, děkuji, pane předsedo. Asi to vypadá, že nás zajímají všechny stejné otázky. My bychom chtěli vědět, které členské státy, které země eh, jsou ochotné při spolupráci a které se naopak zdráhají spolupracovat. Je to otázka, která tady zazněla už několikrát, takže je to otázka, která se vrací A, a vy se vyhýbáte tomu, abyste někoho jmenovali, nechcete na někoho ukazovat prstem. A nechcete nám říct, kdo nespolupracuje. Tak já tu otázku naformuluji jinak. Já si myslím, že není v pořádku to, že nechválíme ty země, které spolupracují. A mě by zajímalo, jak spolupráci chcete zlepšit. Pokud nám tady nechcete uh, pokud nechcete někoho pokusat prstem, tak aspoň řekněte, kdo spolupracuje dobře. A kdo je tady ten vzorový žák? Pan Kessler žádného nezná. Já mám jednoduchou odpověď. My s nikým nespolupracujeme, my si vystačíme sami. Není to o tom, že nemáme rádi spolupráci, ale my spolupráci členského státu nepotřebujeme my členský stát potřebujeme, pokud vyšetřujeme například podvody eh, evropské, podvody v evropském rozpočtu a k tomu podvodu dojde v konkrétním členském státě. Ale to je opět otázka asi na jiné slyšení a na jiné zasedání. Ale pokud jde o aféru Panama Papers, tak my jsme postupovali naprosto samostatně. Dobře, dobře. Pak máme ještě tři příspěvky, každý v délce jednu minutu. Ana Gomeš, prosím. A už, jsme, už máme trošku sklus. a link Bych se ráda zeptala, zda můžete poskytnout eh, propojení s těmito seznamy offshoreových společností tam, kde jsou napojeny na organizovaný zločin na členskými státy. Já si totiž nedovedu představit, že by tyto informace neměly k dispozici. A pak panu Majer Kabrimu, eh, bych ráda položila otázku, zda ve vztahu k zemím jako Německo, zda jsou naopak státy, které nejsou nápomocny, ale dělají opak, tedy narušují spolupráci. To se týká například prodej ponorek Německa eh, do Portugalska, kde byli ehm, uplatkáři v Německu sice eh, nalezení odsouzení, ale v Portugalsku ne, protože Německo mělo dohodu e, s těmi uplatkáři, že nebudou e, sdělovat informace o tom, že e, dávali úplatky v Portugalsku. To bylo u nás, kdy tak to bylo vyhozeno 9, 19 milionů, je to dokonce v Panama Papers. To vše odešlo do fondu, který je v Panamě a na Bahamách. Děkuji. Zda si to vyslechneme tady něco vlastně jednotlivě, tak o tom ještě musíme rozhodnout samozřejmě. Je to těžká otázka, paní Gomesová už ji položila dříve na jiném slyšení. Teď tady slyším tedy ticho po pěšině. Eh, mohu? Já nemám žádnou odpověď na tento případ. Já ho sice znám, ale eh, říct že se nemohu. Pouze na te, eh, tuto otázku řeknu, že si musíme uvědomit, že šetříme eh, vždycky ve všech těchto věcech velmi starou a staromodní cestou šetření, vyšetřování. Ne, ne ale všichni ostatní Eh, my musíme vždycky vyšetřovat z pohledu jednotlivých států, protože všechny úřady členských států musí řešit eh, každý ten zločin, stejně jako čas, který běží pro všechny. Uvědomme si, že všechny, ani zločinnost tedy nezná hranic. A když se odehraje v nějaké zemi v souvislosti s tím, že daná hospodářská situace v dané země tomu nějak přispívá. Ale jsou, přesto se vždycky zaměřujeme takto fragmentárně na vyšetře, vyšetřování, to jako v 19. století. Vycházíme z úhlu pohledu členských států. A tady jasně vyplývá z této situace, že to neděláme správně, že eh, tato perspektiva, tento způsob práce je velmi zastaralý. Potřebujeme mít celoevropský přístup. Evropská unie musí vystupovat jako jeden okrsek, jeden prostor spravedlnosti. A to je naprosto nezbytné. Pokud to e, nevznikne, tak vždycky budeme hledat ty, kteří jsou nejlepší, ty, kteří jsou nejhorší a budeme bojovat za lepší spolupráci. Děkuji, Fabio Dimaza. Děkuji. Já mám otázku pro pana Riondeta. Nevím, zda funguje eh, mikrofon. Eh, a Otázka pro pana Riondeta z Europolu. Ve svých odpovědích eh, uvádíte, že jste si v databázi našli 10 tisíc schod a jedno z ní je Eh, teroristická organizace Islámská hydra, kde jste zjistili, že jste našli nejvíce eh, případů eh, těch schod, která země dostala nejvyšší počet hitů souvisejících s teror, islámským terorismem. A pak k zástupci Eurojustu ve spolupráci eh, s německou výzvědnou službou, já jsem eh, poslancem z Německa, tam jsme se totiž dověděli, že v Německu největší problém v boji proti praní špinavých peněz je eh, nedostatek registrace nemovitostí. Co si o tom myslíte? Děkuji, pane Rionde. Ještě máme dvě minuty pro poslance v celku. Pokud se týká schod, které souvisely s terorismem. Ta, nás v celku překvapilo, že jsme měli 116 těchto hitů. A co se týká zemí, které poskytly informace Europolu, tak máme velice přísnou ochranu údajů a ochranu zájmů členských států. Já bohužel tedy nesmím eh, tuto otázku zodpovědět. data protection? Uh, not only individuals, but, uh... Nejenom jednotlivci, ale jak víte, Europolu eh, také jsou údaje chráněny podle uh, přání poskytovatele a proto to může znamenat, že se údaje buď poskytují všem, proto máme ty balíčky pro jednotlivé země, eh, a pak samozřejmě je na členských státech, jak si zvolí, že budou data sdílet. Um, Pane já musím položit, ještě požádat eh, o pochopení, že jako zástupce orgánu EU nemůžu komentovat právní předpisy nebo právní ustanovení v jakémkoliv členském státě. Naše úloha v Eurojustu je překonat rozdíly mezi právními systémy cestou koordinace. A přesně e, toto děláme. Pracujeme s existujícím systémem, ať se nám to líbí nebo ne. Pokud najdeme něco lepšího, o no to ale o to nám nejde. Nám jde o spolupráci a koordinaci a touto cestou můžeme dosáhnout výsledku. To je náš úkol.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 Ještě dám slovo pana, eh, panu Lukovi a potom už teda přetáhneme asi o 12 minut. Takže jenom velmi stručná otázka. Eh, to, co říkal pan Demázy, my jsme tady eh, eh volení zástupci evropských, evropských občanů. Pokud tedy odmítáte odpovědět na jasnou odpověď, kde máme nejvíc zásahů, v které zemi tedy, co se týče, eh, nebo těch hitů, co se týče islamistického teroristu, no tak to máme trošku problém. Ale ještě k tomu, co říkal pan Herr Langen, co říkal pan Langen, on se ptal, zda Eh, na, na konkrétní věc, jste říkali, že tomu tak není. Já se tedy zeptám na Rakousko a Lucembursko. Tohle to jsou obě země, které mají výjimku z takzvané Savings Tax Directive, kde vlastně žádné osobní informace se nedávají na země, tedy sídla. A eh, tedy vlastně jak eh, Lucembursko, tak Rakousko, jsou stejně, stejně spolupracují jako jiné země Evropské unie. Mnohokrát děkuji za tuhle otázku. Prosím, kdo na to chce odpovědět. Samozřejmě ještě si vyslechneme také zástupce těchto zemí. Eh, ja? Sie können dazu nicht sagen. Prosím, vy k tomu nemůžete nic říci, pane eh, Mayer Capri? tak v tom Panama řízení. To bylo vlastně největší eh, koordinační řízení, které jsme měli na Eurojustu. To opravdu ukazuje velkou ochotu členských zemí spolupracovat. Pan Vionde? Keine. Za Europol nic. Pan Kessler na závěr? It's not that I do not want to say, but what, what I... Tady nejde o to, že to nechci říci. Já jenom musím říci, že já nespolupracuji s členskými státy v oblasti praní peněz, protože praní peněz a e, vyhýbání se daňové povinnosti jsou mimo moji kompetenci. Já tedy pracuji také s Lucemburkem, s Rakouskem a s dalšími eh, při vyšetřování zločinu. Ale pokud jde o spolupráci, tak musím říct, že tyto státy spolupracují jako všichni ostatní, ale vy zde zjevně eh, poukazujete na situaci eh, v oblasti praní špinových peněz a vidí, vyhýbání se daňové povinnosti. Já nemohu v této souvislosti jmenovat žádnou zemi a nemohu k tomu ani nic říci přesnějšího. Ještě, abychom nalezli odpověď na tuto otázku, budeme muset asi nalézt jinou cestu. Já děkuji srdečně všem třem eh, odborníkům že za to, že mezi nás eh, přišli. Bylo to opravdu vyčerpávající. Dozvěděli jsme se, že spolupráce ohledně panamských dokumentů je v zásadě velmi dobrá a ještě zjistíme eh, více v, v průběhu tedy dalších slyšení. Já vám tedy mnohokrát ještě jednou děkuji. Rio, pan Rionde, Kessler, Majer Capri a uzavírám tuto část našeho programu. Nyní máme dvě minut na výměnu řečníků.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 So, meine sehr Vážené dámy, vážení pánové, budeme pokračovat. Druhým panelem je 17 hodin místo 16 hodin 45 minut. Takže se musíme snažit, abychom trošku zkrátili otázky a odpovědi. Já zde srdečně vítám na pódiu pana Filip de Kostera, který je předsedou belgické finanční spravodajské eh, jednotky. Eh, také eh, zástupce belgického státního zastupitelství, pana Michela Kleize. Potom zde máme pana Norberta Naulina, který vede speciální vyšetřující jednotku EOX, eh, která tedy vyšetřuje mm, právě daňové podvody eh, v souvislosti s eh, panamskými dokumenty v Oríní ve Stválsku. Potom prostřednictvím videokonference k nám promluví pan, pan Montaně, který eh, zastupuje eh, kolež eh, koléž francouzského, francouzského dohledu obezřetnostního a mm, já jsem jej tedy, už se s ním zdravil prostřednictvím videa, teď tady nějak zmizel, ale určitě zase se objeví. Protože tady máme trošku spoždění, už nebudu eh, dále eh, nic uvádět a rovnou předám slovo. Eh, děkoval bych také, poděkoval bych také řečníkům za to, pokud by mohli místo deseti minut mluvit osm minut, tak bychom dohnali to spoždění. Takže vítám i pana Klejze a nyní jako prvnímu dám slovo předsedovi belgického, tedy belgické FIU a Tady vlastně jde o, o otázku eh, pohledu na věc z, tedy z národních eh, eh, organizací. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení europoslanci. Já budu mm, používat jazyk, který jsem tady dnes odpoledne příliš neslyšel, a tím je francouzština. Připravil jsem dokument, budu se snažit držet toho časového limitu 8 minut, který jste mi dal, pane předsedo. Uh, já vedu eh, finanční spravodajskou jednotku belgickou a chtěl bych eh, stručně zhrnout to, co ta naše jednotka je a co dělá. A pak bych chtěl také zareagovat na některé otázky, které tady zazněly. A zareagovat také na otázku Panama Papers. Takže ta belgická finanční spravodajská jednotka eh, vznikla v roce 93. Od roku 95 máme v legislativě zakotveno boj proti daňovým podvodům a praní eh, špinavých peněz. Takže vidíte, že pro nás Belgii to tady není žádná novinka. Už to mám zakotveno v legislativě od 50. let. A sedm, posledních sedm, osm let jsme tento koncept eh, ještě trošku eh, doladili a zaměřili jsme se na organizovanou, eh, organizované daňové podvody, na závažné daňové podvody, takže jsme se zaměřili na mm, opravdu těžké případy, takové ty běžné daňové podvody do naší kompetence nespadají. Ta naše belgická jednotka získává například určité zprávy nebo nahlášení o, o podezření, ať už je to vlastně od, eh, jsou to nahlášení, které získáváme z území Belgie, anebo od našich partnerů. A naše jednotka ty, ta podezření zkoumá. Zkoumá například to, že došlo k nějaké podezřelé transakci. A máme možnost vlastně spojit se se všemi E, složkami státu. Můžeme se spojit vlastně s policií, se soudy, se spravodajskými jednotkami, s e, daňovými orgány a můžeme se obrátit i na OLAF, pokud by se jednalo o nějaký přestupek nebo trestný čin, který poškozuje evropský rozpočet. Takže jde vidět, že máme pravomoce poměrně široké. Pokud se nám nějaká e, podezřelá Eh, transakce nelíbí, můžeme to eh, vlastně přesunout tuto záležitost celou k soudu. A můžeme také administrativně zablokovat účet nějaké osoby po dobu pěti pracovních dnů. Dám vám příklad. Pokud by, v, pokud by chtěla v pondělí zablokovat e, nějaký účet osoby, mohu zablokovat za na pět dní a toto administrativní blokování, kdybych to zablokoval minulé pondělí, tak to bude zablokováno až do dneška, protože minulé pondělí nebyl eh, vlastně normální pracovní den. Dále, čemu se věnujeme? Věnujeme se eh, praní špinavých peněz eh, tam sem, spadají celá, sem spadá celá řada závažných přestupků, Můžeme se například věnovat eh, mm, otázce, co je praní špinavý peněz a co je eh, čisté nebo takové regulární porušení. Vy například se dopustíte porušení, získá, mm, vyplyne vám z toho zisk a ten zisk potřebujete eh, vyprat. A my se zaměřujeme na ten druhý aspekt. My se také díváme na bankovní účty, na pohyby například i nemovitosti, nemovitého majetku, protože to si myslíme, že jsou jasné signály a pokud se nám ta záležitost nelíbí, můžeme ty uh, účty zablokovat. Proč bojujeme proti praní špinavých peněz? Já jsem zároveň uh, žalobce a už jsem nějakou dobu přesvědčen o tom, že ve finanční oblasti je nutné vyvinout si strategii a jako vedoucí této zpravodajské jednotky se mohu věnovat eh, vlastně tomuto eh, cíli, této misi, tedy bojovat proti mm, praní špinavých peněz a mohu při té práci spolupracovat se soudci, s policií, protože ty jejich složky, například policie, soud, bude řešit ten vlastně základní přestupek, ten prvotní přestupek. A můžete si položit otázku, co je důležitější, bojovat proti těm základním přestupkům nebo mm, proti tomu praní špinavých peněz, které na ten základní přestupek navazuje. Já myslím, že samozřejmě mm, naše práce určitě nekončí, protože je pravda, že eh, ta promlčecí eh, hůta u například praní špinavých peněz je poměrně dlouhá. A my samozřejmě vnímáme, že i ten základní přestupek je dost zásadní. A neří, nechceme tady nějakým způsobem stanovat uh, priority, ale naše zaměření je na ty následné kroky, tedy na praní špinavých peněz. A myslím si, že jsme jedna ze zemí v EU, která výborně v této oblasti spolupracuje. Ještě se vrátím k té otázce, která vás zajímá úplně ze všeho nejvíce, a to je Panama Papers, eh, daňové podvody, ať už budou organizované, jednoduché, složité a tak dále. My jsme měli možnost spojit se s administrativními eh, složkami tady v Belgii, například celní služba, eh, složky, které kontrolují eh, odvod DPH. Mohli jsme, máme možnost spolupracovat s ostatními spravodajskými službami a využíváme té spolupráce k tomu, abychom si prohloubili naše vlastní analýzy. Takže my nemáme mm, vlastně problém podívat se na tu otázku praní špinavých peněz komplexně z různých úhlů pohledu. Pokud jde o, o o ty podvody, tak tady máme několik fází. Eh, podvody v oblasti DPH, ty jsou poměrně běžné. A vás zajímají vlastně ty offshoreové účty u Panama, Panama Papers. A to znamená, že musíte to, že máte nějaký účet v cizině, to samo o sobě na tom není nic špatného, ale uh, musíte také vyplnit uh, určitý formulář, kde se přiznáváte vlastně k těmto Eh, k tomuto zahraničnímu účtu a k výnosům z tohoto účtu. Pokud si zítra nebo dnes eh, otevřu účet na, Bahamě, na Bahamách, tak to není problém. To není žádný přestupek. Ale pokud budu vypléňovat své daňové přiznání a nenapíšu tam, že jaký to účet mám, tak už to problém je. A tím se zahajuje celý proces. Takže já vlastně nemusím dalších 5-6 měsíců nic dělat, a čekám, až vlastně dojde k nějaké chybě, až dojde k nějakému přestupku, k nějakému porušení pravidel. Ti předchozí hosté nehovořili moc o jedné věci. Já samozřejmě uznávám práci Eurojustu, Europolu, Vím, že se snaží spolupracovat e, s finančními spravodajskými jednotkami já si myslím, že naše finanční spravodajská jednotka v Belgii patří k těm eh, vzorovým žákům, která spolupracuje s Europolem. Možná ty ostatní eh, spravodajské jednotky nejsou možná tak hodlivé ve spolupráci. Ale když se podíváme na tu otázku v širším kontextu, tak máme skupinu Egmont. Ta vlastně shromažďuje asi 180 finančních spravodajských jednotek na celém světě. Eh, my jsme s, s Američany eh, v tuto skupinu Egmont vlastně zakládali v 95. roce a máme tady tedy tuto síť Egmont. V rámci ní se ty spravodajské jednotky mohou pravidelně setkávat a projednávat operační věci. A mezi těmi věcmi, které ty zpravodajské jednotky probíraly, byla právě Panama Papers. A samozřejmě mě bylo sděleno, eh, mě byla sdělena jména, eh, která jsme prošetřovali, bylo jich 240 a my jsme byli schopni vlastně projít 97 věcí, 97 men a u těchto 97 případů se, jsme se vyžádali dodatečné informace. Blíží se Vánoce, možná jako dáreček ty dodatečné informace dostaneme. A, takže musím uznat, že my máme omezené prostředky. A ještě stručně na závěr bych pohovořil o spolupráci. Myslím, že bychom měli využít synergii Eh, vy jste tady hovořili o Eurojustu, s Eurojustem, s Europolem a proč bychom se neměli odvážit a eh, vlastně tu naši pozornost nepřesunout i na ty finanční spravodajské jednotky. To byla taková novinka do té vaší debaty. Ano, děkuji. Děkuji. Nyní se eh, dám slovo panu Patriku Montanětovi, který, nás, který je s námi prostřednictvím videokonference. Pane Montaigne, vy jste eh, členem francouzské koléž eh, dozorčích orgánů. Prosím, má to slovo. Slyšíte nás? Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já se domnívám, že eh, obraz není úplně ideálně osvětlený, je to technický problém. A Jenom chci připomenout eh, eh, o našem úřadu, který vznikl v roce 2010, který se zaměřuje na kontrolu bank a pojišťoven a eh, spolupracuje s centrální bankou a Informace jsou tedy poskytovány Francouzskou centrální bankou. Zaměřujeme se na dodržování požadavků ze strany pojišťoven a bank. Pak máme kontrolu proti praní špinavých peněz, především těch, které přicházejí z terorismu, do se na terorismu užívají, k tomu se ještě vrátím. A pak je naším posláním kontrola obchodních praktik jednotlivých subjektů, eh, tedy jak nakládají s penězi klientů. Eh, Krom Kromě toho máme také úřad, který kontroluje finanční trhy, ať už burzovní, kde se prodávají finanční nástroje klientům bez ohledu na to, pro jakou klientelu tyto instituce pracují. A e, k tématu, které e, mu se dnes věnujete, dnes odpoledne bych rád e, zmínil, že pokud jde o Panama Papers, tak um, my, náš odbor, který se věnuje praní špinavých peněz a boj proti terorismu, tedy eh, zjišťuje, že eh, kontrolní úřad má za úkol zajistit, aby bankovní subjekty i zprostředkovací subjekty eh, jednali v souladu se zákonem máme také jednotku finančních informací, TREF, která eh, se zaměřuje na práci jednotlivých sektorů, ať už jde o banky nebo pojišťovny a zajišťuje, aby byly dodržovány právní předpisy. Eh, samozřejmě probíhají také eh, inspekce a kontroly vzdálené nebo přímo kontroly na místě, které probíhají pravidelně, kde zajišťujeme kontrolu dokumentů, které pravidelně dostáváme hm, a sledujeme správnost postupů, pak naopak vedeme rozhovory, abychom ověřili správné eh, postupy práce a pak kontrolujeme také eh, eh, práci přímo v jednotlivých subjektech na místě probíhají tedy další kontroly, abychom zjistili, jak toto funguje v praxi, abychom umožnili finančním orgánům, finančním subjektům také eh, splnit povinnost identifikovat klienty, pokud vznikne podezření. Právě proto tam máme tu jednotku finančních informací. Eh, co se týče Panama Papers, eh, to je to téma, které vás zajímá zvláště. Eh, tak jsme připravili písemné odpovědi, které jsou mnohem podrobnější. My jsme eh, v eh, roce 2016 v Dubnu zahájili několik šestření, kde jeden subjekt funguje také přes hranice, přes soukromé subjekty a někdy pracuje přímo pro své klienty a dochází také k přesunu finančních prostředků offshore směrem k nám a ne, vždy, eh, zhruba tam proběhlo as, proběhla asi stovka komunikací eh, e-mailem nebo dopisem a eh, také se snažíme pracovat na subjektech, které tedy takto mají spolupracovat. My jsme požádali, aby se Eh, tedy poskytli informace eh, pro eh, další kontrolu, další práci tím, že jsme sami vedli část těch šetření na místě a zároveň jsme soukromé Mezinárodní bance chtěli sdělit, do jaké míry můžeme získat informace již z prvního setkání musím říci, že my sami se potírání eh, deňových podvodů nevěnujeme. Naopak spíše máme takovou generickou úlohu v boji proti finan- eh, praní špinavých peněz a financování terorismu. A zajišťujeme, aby eh, finanční subjekty, které pojmou podezření, že probíhá praní špinavých peněz, jednali náležitě podle právních předpisů. V případě finančních podvodů nebo případu praní špinavých peněz pak musí jednat. My už se eh, této činnosti věnujeme několik let a tak to kontrolujeme, zjišťujeme, že ne všechno se podařilo okamžitě harmonizovat z předpisů, které přichází z Evropské unie. Máme několik typů kontrol, máme několik nástrojů, které běžně používáme často, je to poměrně komplikované a cílem je zajistit účinnou operační kontrolu především nadnárodních společností. Neseme odpovědnost za to, abychom zajistili, aby subjekty bez ohledu na svůj původ, které působí ve Francii, dodržovaly mm, naše předpisy, ať už fungují formou ceřiné společnosti nebo pobočky. Eh, v podstatě eh, pokud máme počku, která je francouzská, ale působí v jiném státě EU, eh, tak je důležité, abychom eh, vždycky zajistili dodržování právních předpisů. Ehm, máme totiž právní předpisy, které například ehm, v tomto smyslu musí být dodržovány. Máme na příklad eh, možnost zjistit, co se eh, v této pobočce eh, děje. Ehm, a zároveň musíme brát v úvahu bankovní tajemství, ale zároveň to nesmí být překážkou ve zveřejnění finančních informací, které podle právních předpisů zveřejněny být mají. Eh, které mají být poskytnuty. Samozřejmě tam je možné, že dochází eh, k překročení pravomocí eh, a zároveň musíme vždycky zjistit, jaká je spolupráce mezi zahraniční pobočkou a ústřednou nadnárodní společnosti, aby, pokud to bude nutné, aby mohli jednat v případě podezření na trestnou činnost. A tak to musí komunikovat se všemi svými pobočkami, ať už jsou v rámci EU nebo mimo EU. My zároveň tu mateřskou společnost žádáme, aby prováděla pravidelné defaultní kontroly a pokud třeba ne, nebude moci tyto kontroly provádět, tak je možné je postihnout na základě místních právních předpisů, protože někdy eh, je potřeba zvážit, jaké možnosti má zastoupení té které banky nebo instituce v dané zemi. Samozřejmě otázka, kterou kladete v souvislosti s praním špinavých peněz, tam je potřeba eh, zajistit dohled nad pojišťovnami, bankami a celým finančním sektorem. Eh, samozřejmě známe model aktivity, známe cesty, jakým způsobem banky a pojišťovny strukturují svoji aktivitu a to je naprosto nezbytné pro zajištění účinného boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, protože někdy to, tyto jednotky bývají uvnitř činností té které banky. Nedá se to proto obecně od působnosti banky úplně oddělit, protože to bývá součástí každodenní obchodní aktivity dané banky. Začíná to identifikací klientů, začíná to určením částek které jsou zasílány nejrůznějšími finančními nástroji nebo pojišťovacími nástroji jménem těchto klientů. A máme tedy několik eh, propojení s jednotkou pro finanční informace. Ta nám totiž pravidelně zasílá informace a podněty ke kontrolám eh, finančních ústavů. A pak také s spolupracuje pro jednotku pro potírání, s jednotkou pro potírání hospodářské kriminality. Tam poskytujeme výsledky našich kontrol na místě. I tehdy e, když třeba už e, nemusíme kontrolovat všechny desítky tisíc transakcí. Často stačí otestovat fungování mechanismu a to zda je daný mechanismus chráněn proti Ehm, praní špinavých peněz. Zdá s každým podezřením je možné správným způsobem naložit. A zda je takto možno pracovat pro veřejné finance. Pokud budete mít dotazy, velice rád je zodpovím. Děkuji. Montagne. Ano, děkuji mnohokrát, pane Montaně. To byl zajímavý vzhled do, vhled do francouzské praxe. Ale musíme postupovat kupředu, protože opravdu nemáme moc času. Eh, Nyní je eh, na řadě eh, Belgic, eh, zástupce tedy belgického státního zastupitelství, pan Kles. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji. Já jsem pouze vyšetřující soudce, nejsem žalobce a chtěl bych vlastně vysvětlit, jak to tady vypadá z, úhlu, z našeho úhlu pohledu. Já mám opravdu dlouholetou zkušenost a díky ní vám mohu říct, že když se vlastně objevila aféra Panama Papers, tak jsem se musel objevit před obchodní komorou v Belgii. A musím říct, že mě udivilo, že vy jste udiveni. My přece všichni víme, že my tady bojujeme už tolik let proti finančním podvodům v této oblasti, tak já myslím, že tady v těch afer mohlo být mnohem víc, nejenom Panama Papers, mohli bychom jim říkat různými jmény, Eh, a každý rok by se mohlo něco jiného objevit. A minimálně dva skandály eh, ročně, takže ten fenomén vůbec není nový. Eh, konsorcium novinářů nám toho ale moc neřeklo. Ty informace, které jsme od nich dostali, tak těch nebylo mnoho. Ale nicméně vidíme, že se nám tady rýsuje fenomén. Já osobně si myslím, že mm, reagujeme stejně příliš pozdě, že jsme měli reagovat mnohem dřív na tyto věci. Abych navázal na to, co říkali tady kolegové, nejedná se pouze o fiskální problém, o daňový problém, protože já myslím, že tady se jedná skutečně o trestnou činnost, trestnou činnost ze svém základě, která je finančního druhu. Vy tady máte čtyři různé vlastně druhy ehm, různých přestupků. Nejprve máte vlastně transakce, které jsou eh, sice legální, ale pak se na ně vlastně něco napojí, které a díky tomu se vlastně objeví v té šedé zóně. Druhá fáze eh, máte například nějakého řemeslníka, on pro vás dělá nějakou práci, ale pak si nenafakturuje. Takže pak dochází k tomu, k té výměně, k tomu zaplacení jinými, uh, jinými prostředky. Za třetí je to korupce, ať už je to soukromá korupce nebo veřejná, korupce na soukromé nebo na veřejné úrovni. Myslím si, že obzvláště na jihu, když se podíváte na jih, tak tam je ta situace opravdu katastrofická. A je to korupce, která brání eh, tomu, aby se demokracie rozvíjela. A myslím si, že bude opravdu zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet v dalších eh, letech. Pak další typ přestupků nebo trestných činů. To jsou opravdu velké přestupky. A tady musíme rozlišovat mezi virtuální eh, finanční kriminalitou. Když se podíváme například na kolotočové podvody, tak to je 250 miliard ročně, které je vlastně, které není odvedeno na dani, které jsou eh, poté využívány k nekalým účelům. A to jsou prostředky, o které státy přicházejí. A je to jako kdyby vlastně někdo vykradl státní pokladnu téměř pěti státům v Evropě. Nebo pak se tady objevují různé falešné doklady, falešné doklady o ubytování, o usazení a tak dále. Eh, my jsme přišli například eh, v, o 450 milionů v období tří měsíců, eh, které šly směrem do Dubaje a nemohli jsme dělat nic jiného, než jim prostě zamávat. Takže víte vůbec, eh, jaké jsou ty údaje, například jaké jsou eh, údaje, pokud jde o eh, obchodování s omamnými látkami? To jsou neuvěřitelná čísla. Nebo obchodování se zbraněmi, obchodování s lidmi, různé podvody. To jsou prostě všechno velké trestné činy, které využívají špinavých peněz. Třetí typ kriminality, terorismus ten je vlastně tak zvláštní, charakteristický, protože ta trestná činnost mu předchází a teprve poté dojde k atentátu. No ten terorismus eh, samozřejmě souvisí s otázkou radikalizace. A čtvrtý, čtvrtý druh kriminality, to je ten, kterým se zaobírám já, eh, můžeme říct, že to jsou vlastně, to je skoro příjemná kriminalita. E, to jsou vlastně e, často banky nebo nějací poradci, daňoví poradci, odborníci v daňové oblasti, advokáti, ti, kteří vám vlastně umožňují e, dostat se k nějakému nelegálnímu zisku. A já myslím, že to jsou právě ty osoby, které bychom měli identifikovat v první, na prvním místě. Já bych vám tady vlastně mohl hodinu vysvětlovat, eh, proč jsem tak zklamán belgickou politikou. Eh, myslím si, že tady potřebujeme mít určitou normativní práci a legislativní práci. Měli bychom něco udělat v, v oblasti praní eh, špinavých peněz nebo zlepšit tu legislativu, která nám pomůže lépe odhalovat, aktivněji odhalovat podezřelé transakce. Uh, Máme tady také článek 55 eh, odstavec 2 eh, belgického trestního zákonníku, protože díky tomuto zákonu je vlastně praní špinavých peněz vnímáno jako samostatná trestná eh, činnost. Nemusíte odhalovat ten základní trestní čin, který mu předcházel, to praní, praní špinavých peněz a můžete vlastně eh, ho odhalovat prostřednictvím toho, že se zaměříte buď na ten samotný přestupek, na samotnou trestnou činnost, nebo že se podíváte na to, co se děje s majetkem, co se děje s aktivy a tak dále. Nemusíte eh, eh, hledat nějakou nápomocnou osobu, která umožňuje, aby se ten trestný čin stal takže tady si myslím, že ta legislativa, jakou máme my, by podle mě měla platit eh, v celém světě. Ještě mi zbývá pár minut, takže bych eh, eh, možná hovořil o své zkušenosti v soudce. V roce 2011 v Dubnu jsem se účastnil v Hágu eh, jednání, na základě kterých vznikl Eurofisk. Stejně jako Europol a Eurojust, eh, to byl prostředek, jak si vyměňovat informace. A konkrétně o těch kolotočových podvodech v oblasti DPH. My jsme si mysleli, eh, že vytvoříme tedy nějakou instituci, která bude účinně bojovat proti podvodům a šlo o to identifikovat modus operandi při praní špinavých peněz. A při zjišťování, při odhalování modus operandi můžete zjistit, které ty osoby e, dávají ty peníze do kufříků. A nevěřili jste, ale pořád tak tací existují. E, pak e, Někteří si mysleli, že protože se vlastně uzavřela, eh, uzavřely se dveře k eh, zemím Magrebu, takže už tady ty kontakty s eh, Magrebem nejsou, ale oni pořád jsou. Za další. Ty falešné účetní nebo finanční operace, operace, které ve skutečnosti neproběhly. Takže já ve svém povolání jsem měl možnost setkat se s různými těmito modis, modus operandi a zaměřit se na to, co dělají eh, ti takzvaní facilitátoři, tedy ti, kteří umožňují, aby se všechny tyto věci děly. A když se podíváte do Google, tak hned na první stránce na vás vyskočí 55 eh, inzerátů nebo reklam na ty tak, takzvané facilitátory. Nebude to reklama na, um, na komisi evropskou nebo na tu legislativu, kterou máme, nebo na organizace, které bojují proti uh, praní špinavých peněz. A pak další věc, a to tak spadá do vašeho hledáčku. Myslím si, že bychom si měli definovat, co jsou daňové ráje a poučit se z těch chyb, které udělají ty subjekty, které mm, fungují v této oblasti a bojují proti praní špinavých peněz. Pak eh, bych chtěl ještě na vás apelovat a upozornit na eh, vaši vlastní usnesení z roku 2013, kde jste vyzývali k lepšímu boji proti korupci. Myslím si, že potřebujeme eh, celou řadu opatření, na které, už, které víme, jak vypadají, ale členské státy k ním nikdy nepřistoupily. Když se podíváte například na to, eh, na to, co říká Světová banka, tak podle ní je nutné, abychom v celosvětovém měřítku si uvědomili, jak katastrofická je ta kriminalita v finanční oblasti. V Evropě si musíme uvědomit, že eh, to, čemu čelíme, je naprosto bezprecedentní a musíme na to co nejdříve zareagovat, a to na politické úrovni s ohledem na ty země, které byly identifikovány jako daňové ráje. Děkuji mnohokrát. Pane Michele Klesi, vy jako vyšetřující soudce máte velké zkušenosti, takže ještě nám zbývá na panelu pan Norbert Naulín, který pochází z eh, Poríní Vestfálska a eh, tam se tedy věnuje speciálnímu eh, vyšetřování všech těchto podvodů v souvislosti s, s panamskými dokumenty. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já tedy v krátkosti představím, eh, čemu se věnuji. Skupina, kterou ve Veslásku vedu, byla ustanovena v únoru roku 2015. Jmenuje se to Vyšetřující skupina pro organizovanou zloč, organizovaný zločin a daňové podvody. Důvod, proč byla ustanovena tato skupina, je úzké propojení daňových podvodů s jinými eh, trestnými činy. E, to jsou tedy trestné činy, které se pojí s, organizovanou, e, s organizovaným zločinem nebo s jinými hospodářskými trestnými činy, jako je například korupce a e, jiné podvody. Víme také, že daňové podvody a praní špinavých peněz velmi souvisí s terorismem. Mm, abychom tak nějak uchopili toto vyšetřování a společně s kolegy z a kolegyněmi z policie využili eh, všechny možnosti, které nám skýtá právo. Právě proto jsme ustanovili tuto skupinu. My eh, tedy vyšetřujeme eh, prostřednictvím něčeho, čemu říkáme kanál. A vlastně na, rok, na konci roku 2013 naše země, která byla zastoupena úředníky z Wuppertalu, nakoupila Eh, údaje. Eh, tyto údaje nemůžeme eh, dát úplně na rovinu s panamskými dokumenty, protože pod panamskými do, dokumenty chápeme zveřejnění údajů a informací, které získalo konsorcium novinářů ICIG. Co ale má, mají tato údaje, tyto údaje společného s panamskými dokumenty je fakt, že tady vlastně jde o zakládání offshoreových společností, o kterých tedy eh, máme informace a také, eh, eh, také napojení na Mossack Fonseca. Takže eh, postupovali jsme tedy eh, tak, že jsme zjistili, jak byly ustanovovány tyto offshore společnosti a kdo vlastně je oprávněn eh, v těchto mm, offshoreových společností. Celá konkrétně tady jde o to, že v dokumentech, které máme, nalézáme tedy e, ustanovení e, té společnosti, zakládací dokumenty, potom e, různá povolení, různé zástupy, teda zápisy se zasedání předsednictva, různé prostě dokumenty, ať už je to plná moc, která vlastně umožňuje Eh, zastupovat eh, skutečného vlastníka a podobně. Potom máme například různé účty, eh, účtenky, také za ustanování těchto společností a potom veškeré poplatky, které za to byly zaplaceny. Máme také různé kontextové informace k jednotlivým firmám a k dispozici máme také e-maily mezi banky eh, s eh, poradci a kancléřstvím eh, Mossack Fonseky. Takže potom tam jsou samozřejmě také informace o kontech. Z tohoto materiálu vyplývají některé poznatky. Například jméno skutečného vlastníka. Jméno offshore společnosti, sídlo offshore společnosti. Ono to není vždycky tak, že všechny offshore společnosti, které byly vlastně založeny eh, Mossa Konsekem, mají sídlo na Panamě. Oni mají také sídlo na Kajmanských ostro- ostrovech, na Seychelách a jinde. Takže Mossack Fonseca je mezinárodně eh, působící eh, právnická kancelář, která má celou řadu sídel a eh, zakládá offshoreové společnosti ve všech regionech země, ne pouze tedy na Panamě. Sídlo offshore společnosti také neznamená, že e, je tam konto či všechna aktiva této společnosti na, na Panamě. Ono to může klidně být tady na kontech v Evropě. Také vidíme jména oficiálních e, ředitelů, členů předsednictva a e, také těch kte- lidí v, v, v Mossack Fonseca, který, kteří na tom pracovali samozřejmě v eh, různých dokumentech se snaží tak různě tohleto zakrývat. Potom máme různé taky poradce, kteří působili jako finanční poradci v těchto případech. Jasně mohu říci, že neexistuje ani jeden jediný případ, na který jsme tedy konkrétně pohlíželi, kde by vlastně ten skutečný vlastník sám měl kontakt eh, na eh, Mossack Fonseku. Tam vždycky to bylo prostřednictvím nějakých zaměstnanců bank, různých poskytovatelů finančních služeb. A vlastně eh, na ty byly psány i náklady na, eh, na založení této offshoreové společnosti, které potom byly samozřejmě fakturovány dále. Eh, jedna věc tam byla mm, zvláštní, speciální v těchto případech. Když to bylo tak, že nějaká obchodní banka pro svého eh, klienta eh, založila offshoreovou společnost, tak ten klient této společnosti mohl vlastně um, působit pouze v eh, prostřednictvím této banky. Pokud chtěl změnit tu banku, tak byla smazána i offshoreová společnost, takže vlastně uplatňování či používání této, této společnosti bylo navázáno na konkrétní banku. Takže fakticky je to tedy tak, a to všichni víme, že veřejnost a úřady u takovéhoto konstruktu prostě nevidí, kdo je skutečný vlastník. A e, ten, e, ta plná moc, e, o které jsem hovořil, to je interní dokument, který může zmocnit skutečného vlastníka, ale i jiné osoby, třeba právníky z Mossack Fonseky, anebo nějakého zapojeného finančního poradce. Víc lidí tento dokument nezná. pro nás, když jsme dostali tento dokument, jsme si říkali, jak můžeme tuto offshoreovou společnost využít, jaké eh, poznatky z toho získáme. A pro nás je zřejmé, že samozřejmě tyhle ty offshoreové společnosti můžeme používat pro praní špinavých peněz a eh, samozřejmě daňové podvody. E, daňové podvody, e, tady e, v podstatě jde asi o 90 případů, které jsme tedy proskoumali. Za těmi offshoreovými společnostmi se tedy skrývalo, skrývaly daňové podvody. Máme. Tedy provedli jsme vyšetřování které poukázaly na stovky německých občanů, ale také asi 50 bank a finančních poradenských služeb. Kdo byl mm, podezřelý? Jsou to vždycky samozřejmě osoby z toho kancelářství Mossack Fonseky, kteří byli podezřívaní z toho, že prali špinavé peníze a že napomáhali také eh, daňovým podvodům. Potom šlo také o příslušné osoby z zapojených bank a finančních, eh, poskytovatelů finančních služeb, ale samozřejmě také ti identifikovaní skuteční vlastníci. Eh, těch vyšetřování se zúčastnilo eh, státní zastupitelství v Kolíně a také zemský kriminální úřad Nordrhein-Westfalen a také vrchní finanční ředitelství v severním Poríní Stvalsku. E, tak, abychom tedy mohli vést vyšetřování, jsme si stanovili e, vyšetřovací cíle. Tyto cíle jsou tedy například e, trestně právní sankce, stanovení a také získávání těch zkrácených daní a vymáhání majetku. Další cíle jsou eh, vlastně eh, možnost eh, trestně stíhat i příslušné zapojené osoby v bankách, v těch poskytovatelí, tedy co se týče poskytovatelů finančních služeb a také v těch jednotlivých právních kancelářích. My jsme tedy prováděli vyšetřování tak, abychom se zaměřili zejména na ty osoby a instituce vlastně na všech úrovních, které se nacházely v Německu. Takže to máme například mateřské společnosti německých eh, obchodních společností, které měly ceřiné společnosti třeba i v Lucembursku a dalších zemích, potom eh, také eh, hlavní vlastníky, kteří, eh, kteří taky pochází z Německa. Jak jsem říkal, v 90%, 90 eh, případů šlo o e, daňové podvody. To byl tedy hlavní důvod pro založení offshoreových společností. Tam šlo také samozřejmě o, um, o to, aby se vyhnuli evropské směrnici o úrocích. E, Samozřejmě také jde o to, aby se vyhnuli placení třeba srážkové daně z úroků. A proto tedy zakládali majitele těchto účtů eh, offshoreové společnosti. Takže ještě jednou říkám, většina těchto společností byla založena proto, aby nemuseli platit srážkovou daň z úroku a aby tedy podváděli eh, evropskou směrnici o úrocích. Takže v podstatě tady jde o systematickou a organizovanou eh, formu eh, hospodářské kriminality. Eh, to je konec mé prezentace. Mnohokrát děkuji, mnohokrát děkuji, pane Nauline. Dozvěděli jsme se v poměrně hodně zajímavých věcí, už ale máme zase časový problém, protože toto zasedání končí v 18.30 hodin, to znamená asi ještě 45 minut. Řečnický seznam je velmi dlouhý, takže navrhuji následující. Vždycky budeme mít eh, jedno, jedny, jeden soubor otázek na tři minuty, spolu tedy s odpověďmi. Já myslím, že i pan Michel to eh, zvládne, vy jako bývalý ministr zahraničí eh, to jistě zvládnete takhle rychle říci. Takže pan Rych, Luka. Pane předsedo, my s tím nesouhlasíme. My přece na tomto výboru máme více práv na kladení otázky, otázek eh, více než tedy méně otázek. Vy nám tady naopak omezujete čas. Prosím, můžeme to udělat i tak, že budeme mít čas na otázky, ale prostě v 18.30 ukončíme eh, toto zasedání. My máme prostě jasná pravidla, máme k dispozici tlumočníky a vlastně celou infrastrukturu do 18.30. Možná Někdo prostě dokáže ty otázky eh, krá, eh, položit eh, během kratší doby, takže prosím. Děkuji, já budu tedy velmi stručný, zájmu šetřím času. Nejprve k Filipu Kostorovi. Děkuji za vystoupení. Zmínil jste mezi návrhy, které jste zmínili, je vytvoření finanční jednotky, jednotky pro finanční informace v eurozóně nebo v EU. A zajímalo by mě, jak to chcete provést v praxi, jaké na to máte návrhy a jak to pak zlepší vaši práci. Eh, protože už máme Evropskou jednotku pro finanční informace. Ale pak jste zmínil, že máte 97 případů, eh, kde je podána žádost o poskytnutí informací s panami. Tak by mě zajímalo, co můžeme dělat, abychom vám pomohli v uzavření těchto vyšetřování. A nakonec pro Eh, pana Noulina. Mám otázku, eh, která souvisí s metodou. Vy eh, používáte metodu zakoupení informací od informátorů. Víme, že dánské daňové úřady takto postupují také. Tak by mě zajímalo, jak tento přístup může pomoci. Můžete takový postup doporučit dalším členským státům? Povede to k úspěšnějšímu boji proti této zločinnosti? Ano, děkuji za stručnou otázku, pan Kosta. Já se pokusím odpovědět stručně o té finanční informační jednotce pro EU. To, o tom se už diskutuje celá léta. Já neříkám, že potřebujeme příliš mnoho peněz ani novou budovu. Potřebujeme mít odvahu k tomu, abychom se sešli, sedli si k jednomu stolu analyzovali současnou situaci, to, s čím se potkáváme. A už to trvá poměrně dlouhou dobu. A myslím si, že to je také jeden ze závěrů, které můžeme odvodit z boje proti financování terorismu. Je potřeba eh, vytvořit společné eh, vyšetřovací týmy, které by měly vytvářet tyto jednotky pro finanční informace. Když hovoříme například o eh, Rakfa a ta spolu, ty spolupracují s belgickými finančními úřady vyměňujeme si informace a uvažujeme o tom, co by mohlo pomoci u nás, než abychom jenom čekali na to, že se to vyřeší samo. A co můžete dělat vy s těmi 97 případy? Nic, bohužel nic eh, protože to vždycky závisí na těch lidech, případně eh, na státním zástupci v Panamě, nejvyšším státním zástupci, zda bude na můj dotaz reagovat. Já mám své pochybnosti a co můžete dělat? Bohužel nic. Tak to je neuspokojivé, pan Daulin. Man muss wissen, kriminelle systém. No, musíme si to uvědomit. Mezinárodní uh, kriminální systémy eh, jsme schopni odhalit často pouze prostřednictvím insiderů. A tady, hrajou, tady hrají ro, roli dvě věci. Nikdo v tom systému nejí altruista nikdo sám od sebe nepřijde eh, a neřekne, podívejte, takhle to tady probíhá. Vždy jde o peníze a také vždy jde o ochranu informanta. Eh, já myslím, že bychom to mohli řešit tím systémem whistleblowingu, ale musíme se zamyslet, kde s tím začneme a jak ho nastavíme. Ano, děkuji za tak disciplinovanou eh, odpověď. Pan Michel zastupuje pana Ješka. Děkuji vám nejprve k panu de Kostrovi. Zajímalo by mě zdá, předtím, než byl odhalen Padama Papers, Zda proběhly nějaké analýzy, o kterých víte, zda jste už měl nějaké podezření, eh, zda jste věděl o tom, že něco podobného jako Panama se objeví eh, a zda jsme tedy neměli eh, být na poplach již předtím, eh, předtím, než se objevilo odhalení pána mapy. Prostě je moje první otázka a předem děkuji eh, za odpovědi, děkuji za ty odpovědi, které jste už tady předložil, protože už jste řadu záležitostí zodpověděl. A pak otázka k Europolu. Já mám takový dojem, když si čtu písemné odpovědi, tak se mi zdá, že Europol Pol tady eh, nám nedává eh, příliš uspokojivý obrázek o spolupráci eh, s finančními jednotkami. A ještě k panu Dekoserovi sdílím také mm, tu vaši nespokojenost tím, že to dále nelze Eh, řešit, ale já jsem spíše sám optimistou než realistou možná a zajímalo by mě, jaká je vaše reakce. Já jsem měl totiž i příležitost se k tomu vyjadřovat a eh, myslím si, že byste měli sehrát úlohu zprostředkovatele a Myslím si, že pokud něco našemu rozhořčení uniká, uniká to našemu vyšetřování, tak to zní jako záležitost šokující. A mě by zajímalo, by, jakým způsobem se k té otázce chcete eh, postavit. Eh, možná eh, by se nemělo stávat, aby ty důležité věci našemu úsudku unikaly. Děkuji, pane Michele, vy jste hovořil dvě minuty abyste, já bych vás eh, chtěl teď poprosit, abyste byli takto disciplinovaní i do budoucna. Kdo bude odpovědět jako první? Pan De Costa. Ano, děkuji. Já odpovím na tu první otázku údají. Ledna 2014 jsme měli zprávu týkající se Panamy eh, s ohledem na eh, boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz, tak podle těch údajů to samozřejmě nevypadá dobře a je tady, eh, nemáme informace o skutečném vlastníkovi, máme příliš málo zdrojů, takže se nic nedělá. V říjnu 2014 eh, Belgie jedná, stejně jako ostatní finanční spravodajské jednotky. Je nám jasné, že musíme něco udělat, ale neexistuje dostatečná spolupráce. Leden 2016 všechno je v pořádku. V únoru eh, 2016 eh, Panama je země, která, je eh, která s námi spolupracuje a pak se najednou objeví skandál. Takže když se podíváte na, ten, na tu chronologii, tak já mám pocit, že ten problém, který tady je, je starý problém. A trvá už léta. Ty finanční spravodajské jednotky, které tady zastupují, jsou vlastně součástí administrativní struktury. V Lucembursku je to spíše součástí soudů, v jiných zemích je to součást policie. A pokud ty naše modely půjdou vzájemně proti sobě, protože v jedné zemi je to součástí administrativní, v administrativě druhé součástí soudu, tak je to směšné, protože nám to brání v aktivní činnosti. Děkuji, pan Montaně, pan, Ple, pan Kles. Teď nevím, kdo. Michel Klaes, prosím. Michel, euh, Děkuji. Eh, ano, samozřejmě to, že by kolega byl takovým jako eh, zprostředkovatelem, tak bychom eh, se dalším mafiánům další možnosti. Vzpomeňte si na film The Firm, kde Tom Cruise řešil tyto věci a mohli bychom tedy zvažovat spíše proaktivní přístup, abychom to vzali vážně. A já jsem také eh, znal případ obchodníka z Bruselu, který eh, takto eh, přistoupil k úřadům a mm, objevily se tyto návrhy. Ale já jsem vždycky zjistil, že vždycky existuje možnost nabídnout si jakousi konfekci v oblasti daňových podvodů, kde tedy je možnost si nakoupit přímo offshore a pak eh, se objevit na nějaké akci, kterou sponzoruje Mercedes, Pricewaterhouse, eh, Ale Figaro eh, a další. A co se týče Kofodu, tak, pan Kofodu mm, ti oznamovatele zločinnosti, kteří oznámí jednu takovou skutečnost, například v Německu je možné zakoupit informace od Lichtensteinska, Ehm, třeba, třeba tím, aby se zjistil vlastník. Nicméně z trestně právního hlediska bychom tomu říkali úplatkářství. Děkuji. Pan Luděk Niedermayer je další. Thank you very much. Uh, I guess, uh... Děkuji. Já se domnívám, že vše, co jsme zjistili z Panama Papers, uh, se vždycky týkají do značné míry minulosti a mezi tím se do značné míry právní předpisy změnily. Chci se tedy zeptat, do jaké míry tyto změny skutečnou situaci zlepšily konkrétně. Tady hovořím o právních předpisech proti praní špinavých peněz a dalším legislativním úsilí. Také bych rád nahlížel do budoucna. Připravujeme novou vlnu předpisů proti praní špinavých peněz, dodržování standardů OECD pro výměnu informací informací mezi bankami o účtech a podobně. Do jaké míry tyto nové předpisy zlepší situaci nebo ten problém nějak zmírní? Ano, děkuji. Pak dám ještě eh, slovo panu Montoye, aby se vyjádřil jako francouzský kolega. Prosím. Rozuměl jste? Je to pan Montaně? Ano, dobře pokud jde o ten bankovní dohled a bank, dohled také nad eh, pojišťovnami, tak my se snažíme zajistit, že ti lidé, kteří pracují v tomto průmyslu, eh, správně identifikují lidi. Pokud nejsou schopni zjistit, kdo je skutečný vlastník nebo mají pochybnosti o nějaké transakci, tak oni mohou tuto pochybnost nahlásit, a to konkrétně finanční spravodajské jednotce. A teď už máme vlastně čtvrtou směrnici, pořád se ty texty vylepšují, takže máme pořád eh, lepší, dobře mm, eh, zacílené pravomoci a myslím si, že díky tomu se nám podaří zlepšit fungování systému. Ale pokaždé, pokud vám legislativa umožní eh, některé věci schovat nebo také pozměnit, tak to ukazuje slabiny systému. My potřebujeme postupně na základě naší zkušenosti pozměňovat ty slabé části. Musíme se podívat, co dělají všechno eh, orgány dohledu, k jakým závěrům dospěly a není tady žádné eh, jedno zázračné řešení, které by se dalo použít všude. Eh, já myslím, že ten fenomén asi úplně odstranit nemůžeme. Spíše bych my si myslel, že ho můžeme snížit. Chce někdo něco doplnit? Pan Kles? Ano, ty legislativní nástroje, které máme, tak ty tady jsou Eh, my jsme v roce 2010 už měli eh, přistoupit k due diligence, který máme vlastně čtvrtou směrnici, snažíme se prostřednictvím ní zjistit, kdo je skutečný majitel. Ale ze zkušenosti vám mohu říct, že když se podívám, kolik je tady odborníků v oblasti účetnictví, například v Belgii, eh, tak u advokátů neexistuje žádná kontrola a když dojde k nějaké Eh, domovní prohlídce, tak se většinou nic nezjistí. Takže tady si myslím, že není problém v legislativě, ale je tady nedostatek prostředků na národní úrovni. A myslím si, že si na to samé stěžují kolegové. Máme dobré normy, ale my prostě nemáme prostředky na to, abychom je používali v praxi. A není to ani policie, ani policie, ani soudy ty prostředky nemají. Děkuji. No, já si myslím, že změny legislativy jdou správným směrem. Já samozřejmě ale spíše se dívám do minulosti než do budoucnosti, takže já mám zanalizovanou minulost, ale zatím ještě nevíme přesně, jaké tady budou dopady. Pokud je o ten legislativní proces, tak eh, tady mi leží eh, na srdci na evropské úrovni několik věcí. Já myslím, že v Evropě potřebujeme mít eh, jasnou definici toho, co je vyhýbání se daňové povinnosti a také musíme si harmonizovat podstatu toho trestného činu, tak abychom pak to mohli řešit přeshraničně, protože tato záležitost se jinak řeší a jinak se k ní přestupuje podle toho, ve kterém členském státě se nacházíte. Eh, také se často říká, že vlastně daňové podvody předcházejí uh, jiné kriminalitě, například terorismu, ale není tomu tak všude. To předchází například praní špinavý, eh, špinavých peněz. Uh, já si myslím, že tady je důležité samozřejmě zjistit, jak vypadají ty finanční toky a to si myslím, že jsme schopni na evropské úrovni dělat. Ano, my jsme si zaznamenali ty návrhy. Pan Igba je za sociální demokraty. Ano, děkuji, pane předsedo. E, kolegové tady vlastně říkali, že ty facilitátoři, ti lidé, kteří usnadňují e, ty nelegální zisky, že bychom se na ně měli zaměřit a že musíme zajistit, aby ty finanční spravodajské jednotky měly dostatek informací. A vy jako člověk z praxe máte pocit, že tady je prostě rozdíl mezi jednotlivými profesemi, že bychom například e, legislativu měli nějakým způsobem mm, pozměnit tak, abychom zachytili co nejvíce těch takzvaných facilitátorů a mezi jakými profesemi se nacházejí. A pak ještě ke spolupráci, tady mě zajímalo, co si myslíte, protože vy jste lidi z praxe, jak vypadá spolupráce mezi členskými státy a vámi a mezi evropskými institucemi, ať, je to, ať už je to Europol, Eurojust nebo Eurofisk. A pak obecnější otázka, Víte, že boj proti praní špinavých peněz eh, by měl být ještě zintenzivněn. A když se podíváte na ty poslední změny, tak eh, co si myslíte, je, co bychom ještě mohli eh, udělat, abychom vám vaši práci usnadnili? Aně, děkuji. Kdo by chtěl odpovědět jako první pan de Costa? Děkuji. Já se pokusím odpovědět rychle několika čísly. Hovořili jsme o daňových podvodech a také jste se mě ptali, jak probíhá spolupráce s dalšími zeměmi. A v roce 2015 jsme eh, šetřili a sdělili justičním orgánům osm složek eh, případů závažné eh, daňové trestné činnosti, které se netýkaly Belgie, ale které se týkaly útoku na francouzskou státní pokladnu. Měli jsme tři pro Nizemsko, jednu pro Madagaskar, jeden pro Singapur a jeden pro Polsko. A e, e, co se týče, samozřejmě byli tam také belgičtí občané, kteří podváděli belgickou pokladnu a tam byla jedna složka a sdělena to bylo Lucemburskem, to je zajímavé. A pak máme ještě další složku, která byla sdělena Hongkongem. A e, vidíte tedy, jak to všechno vypadá. Snažte se to eh, pochopit správně. V problematice eh, daňových podvodů máme obrovské rezervy. Není to jenom otázka spolupráce, protože můžu to projednat s kolegy z francouzského úřadu trak eh, o tom, jak tedy předcházet těmto daňovým podvodům a mož, mohu se zaměřit na belgické podvodníky, kteří podvádějí ve Francii, aby tedy místo toho podváděli v Belgii? Ne, to je otázka priorit samozřejmě. E, jistě se k tomu vrátíme, možná bude nová definice. A další příklad, který e, e, zvažujeme spolupráce, kterou jsme připravili s, s lucemburským oddělením, byl případ falešného daňového podvodu. To znamená, že tam byla nějaká stovka milionů, které odešly do Lucemburku, do eh, tajné společnosti. Probíhalo to několik desítek let, desítku let a pak, když eh, polovina měla být eh, propuštěna, tak ten eh, člověk, člověk eh, to chtěl eh, zlegalizovat tím, že se přizná, ale Lucembursko, jak vidíme, spolupracuje, protože detekoval mechanismus dvojího podvodu, který tam takto funguje. Tak to funguje. Chtěl by to ještě někdo doplnit, pan Kles? Já se budu snažit o pozitivní tón. Pokud jde o spolupráci, tak máme skvělý nástroj a tím je Eurojust a také Europol. Navíc jsme podepsali úmluvu o společných vyšetřovacích týmech. Takže my tady skutečně máme možnost, eh, vycházíme z dohody, ze smlouvy a díky tomu můžeme spolupracovat opravdu efektivně, účinně. Není to eh, žádným způsobem zatíženo a můžeme rychle reagovat na žádosti, které se k nám dostávají. Eh, například my jsme byli schopni vyřešit případ s Varšavou do, do 6 hodin. Europol a Eurojust eh, nám také dodávají eh, skvělý materiál. Jsme vybaveni například i tlumočníkem a mm, můžeme se starat například o země, jako je Maroko a tak dále, což je velice pozitivní. A pokud jde o eh, ten mezinárodní systém podávání žádostí a vyřizování žádostí, tak eh, máme tady eh, jednu zemi v Evropě, která na to vůbec nereaguje, ale ta za chvíli nebude součástí EU. A pak máme například eh, skvělou spolupráci s Pakistánem, mm, s Moskvou, je to jak kdy, ale ta spolupráce probíhá. Další Bert Luke. Meine Frage richtet sich an Herrn... Mám otázku na pana Naulina. Vy jste říkal, že je důležitá o role poradců například v bankách nebo těch různých facilitátorů a těch právnických firm a že vlastně o ním radí i v oblasti, v tématech, jako je ten skutečný vlastník. A mě by zajímalo, co můžeme dělat, abychom nechytali pouze ty malé ryby. Co můžeme dělat, abychom se dostali e, skutečně k těm důležitým klíčovým lidem. Vy jste nám písemně e, odpovídal. Říkal jste, že většinou se jedná například o cořiné společnosti německých bank v e, Lucembursku. Takže tady se vlastně, e, pokud jsou nějaké společnosti, které jsou v bankrotu, tak se snaží zřídit například ceřinou společnost v Lucembursku. A mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte. Eh, protože tady jsou ti lidé ve vedení německých bank, kteří by měli být odpovědní, kteří poté vytváří takovéto umělé konstrukty. A také by mě zajímalo, eh, jak je velký časový tlak na vás, protože tady běží promlčecí lhuty. Vy jste začali v 2003, 2005 a jak to tady vypadá s tím promlčením? Hrozí nám tady nebezpečí, že už některé trestné činy nebudeme schopni potrestat, protože to, to k čemu došlo v Německu nebo v Lucembursku, už se na to bude stahovat promlčecí lůta. Pan Naulin. Ano, tak eh, my se samozřejmě snažíme nejprve identifikovat ty poradce v bankách, kteří mají nejblíže ke klientovi. A bylo také známo, že například eh, jeden člověk, který pracoval v bance a mm, mm, také radil eh, klientům soukromně, tak takových lidí se to týká. A pak samozřejmě tady je odpovědnost na různých úrovních hierarchie. To se snažíme jasně vysvětlit, ale musíme vždy ke konkrétnímu trestnému činu najíst, najít eh, konkrétní stopu. Eh, německé banky nemají ceřiné společnosti pouze v Lucembursku, ale ty, co jsou v Lucembursku, jsou ceřiné společnosti, eh, které vlastně eh, řeší vztah s klienty, se soukromými osobami, s privátními klienty. A není to tak, že by tam banka za tímto konkrétním účelem v Lucembursku zřídila e, eh, ceřinou společnost. Ta ceřiná společnost tam byla od počátku a fungovala tam. A musíme se zaměřit na ty odpovědné osoby nejenom v Lucembursku, ale také v Německu. A chceme se samozřejmě soustředit na fyzické osoby. A pokud to nejde, tak eh, postupujeme trestně proti právnické osobě. Zatím nemáme problémy s promlčením. My u těch finančních poskytovatelů eh, například objevíme nějaký nástroj, který využívají k eh, daňovým podvodům. A v tom případě máme například desetileté promlčecí období ale musím říct, že s tou promlčecí lhůtou jsme zatím problém neměli. Děkuji eh, za ALDE, paní Majde Papagacunda. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vám všem. Poznamenali jsme si vaše zajímavé informace a váš pohled na věc. OECD, eh, OSN a tak dále. Eh, tyhle ty organizace nám taky poskytly některé informace, ale eh, z toho, co jsme si vyslechli od vás, vlastně vyplynula i otázka korporátní daně a o tom se zatím nehovořilo. Pan Michel už se ptal na ty facilitátory. On se ptal, Co můžeme udělat pro to, abychom je zastavili? A na základě toho co, všeho, co jsme si vyslechli, myslíte si, že ta směrnice proti praní špinavých peněz nebo třeba v nějakém v nějakých ehm, legislativních návrzích ad hoc můžeme udělat něco, co je podobného tomu, co se děje s aeroliniemi eh, v mm, otázkách boje proti terorismu. To znamená, že tedy najdeme nějaký algoritmus pro to, abychom vlastně takto zastavili lidi. Myslíte si, že tedy bychom udělat, mohli udělat něco podobného v případě bank? My nejsme odborníci, takže Mm, my přece chceme zajistit, abychom nedělali chyby, protože někdy prostě může dojít, už tady kolega říkal, že hrozí beztrestnost pro některé tyhle ty subjekty. Takže prosím řekněte, co bychom mohli udělat. Teď eh, existují nějaké daňové amnestie ve, eh, ve které zemi? Eh, pan Montaně? Tak jak je to v Belgii? Podíváme se nejdřív do Belgie. Co se týče té eh, daňové amnesty, tak to známe. Eh, naše jednotka eh, tady hraje v důležitou jednotku už od začátku. V, vlastně už tady máme čtvrtý text, který se tomu věnuje a musím říct, že ta naše role postupem času roste ale je poměrně komplikovaná. Ale nebrání nám to, což si možná můžete myslet, ale nám to nebrání v činnosti. Když jsem hovořil o mm, prání špinavých peněz prostřednictví banky, tak to se týká vlastně toho třetího balíčku, to třetí verze legislativy. Takže zatím ukáže, ukázalo, že to funguje. Ale je důležité, abychom měli prostor k naší práci a bylo by dobré, aby se vlastně ty e, regularizace, e, ta osvobození nepoužívala k tomu, kde aby, a k dalším podvodům. Takže tady skutečně uh, myslím si, že ten vývoj je pozitivní. Děkuji. Kdo by ještě chtěl něco doplnit? Pan Naulín? Hm, tak velmi stručně o těch eh, poradcích a jejich problematice. Tam eh, zase tak speciálně nic moc víc už dělat nemůžeme. Ono je opravdu v této oblasti je to těžké. Eh, co bychom ale mohli dělat, je zapracovat prostě nějaké mechanismy oznamovací povinnosti, které bychom mohli používat třeba v některých eh, eh, případech ehm, hospodářského dohledu ehm, a při, v případě také auditu a tak, abychom vlastně vůbec zjistili, že k něčemu podobného třeba dochází, že se do takového děje a to by bylo určitě užitečné opatření. Kromě toho bychom také měli dávat pozor na to, na co upozorňovali už kolegové, že prostě máme určitá eh, právní eh, či eh, zákonná opatření, ale ta se musí prosazovat v praxi a to stojí peníze, personál a čas. Děkuji. Už nikdo další se nehlásí, tak dobrá. Další otázka. Fabio De Masi. A pardon, já se omlouvám, máte slovo. A já nejsem schopen uh, říct, jak to vypadá v této oblasti, protože to skutečně není uh, úplně věc, která by spadala do mé kompetence. Ale chtěl jsem říct, že samozřejmě můžeme mít přístup na ty zprostředkovatele, pokud uh, vlastně ta banka byla tím místem, kde, byly poskytnuto, kde bylo poskytnuto poradenství, už máme pochybnosti o tom, jaká ta služba v té bance byla. Ale my chceme zajistit hlavně, aby ta kontrola nad bankovní skupinou, tedy nad mateřskou společností a ceřinou společností, když jsou e, usazeny v jiném členském státě, tak aby ta kontrola byla skutečně jednotná, homogenní. Uh, a k tomu potřebujeme, aby nám ten systém fungoval. Díky tomu, si, myslím si, že to, bude do, že to půjde, protože už tady máme eh, čtvrtou směrnici, takže další revizi eh, legislativního textu. A my potřebujeme hlavně zajistit dostatečnou spolupráci všech zúčastněných aktérů. A tady já mohu eh, říct, že dost často tu skupinu, která se starám, banky a pojišťovny jsou nad námi. Děkuji, nyní má slovo Fabio De má, mám otázku na pana Naulina. Já vím, že vyšetřovatele se neradi vyjadřují k zákonodárství. My právě teď máme ale na stole směrnici o praní špinavých peněz. Tady je velká mezera. A sice, že je pořád eh, možné mít eh, jakési fiktivní ředitele v případě těchto společností. Takže mě by zajímalo, jestli z vaší praxe eh, znáte E, nějaké odůvodnění toho, proč by i nějaký podnik e, neměl být v situaci, kdy je schopen poskytnout nějakou e, tedy zodpovědnou osobu, či oni poskytnout informace. A v Německu kromě toho máme také různé mm, výjimky pro tyhle ty eh, firmy na poštovní schránky. Eh, tam je prostě celá řada příkladů, které nejsou, ehm, které nejsou třeba jasně rozpracovány. A bojíte se tedy vyhýbání eh, naplnit těchto zákonů? Ano, já se samozřejmě toho vždycky bojím. Já se vždycky bojím kreativitě na protistraně. To znamená, oni vždycky naleznou ty mezery a využijí je. Ale v zásadě je to tak, že v každý podnik ví, kdo v zásadě je oprávněný a zmocněný za, za, za ten podnik. A svět nemůžeme zlepšit, můžeme prostě pouze vymezit hrací prostor, stejně tak jako třeba v, ve fotbale. A já tady prostě musím nastavit pravidla, která jak podniky, tak i úřady dostanou do situace, kdy vlastně je tedy možné, aby, byli, aby tedy museli jmenovat zodpovědné osoby. E, děkuji. E, to byla tady vaše otázka. Nyní Eva Žolí za zelené, prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla říct, že Panama Papers a také ty daňové ráje nám jasně ukazují, že systém nefungují, protože orgány dohledu nejsou schopni takovýmto skandálům eh, vůbec zabránit. Nejsou schopni typ takovéto případy řádně vyšetřit a pak také potrestat. Pan Montaně, já bych chtěla, abyste nám mohl vysvětlit výhody toho, že můžete, jaký je výhoda pro banky a pro pojišťovny, když tady je nějaký eh, eh, orgán, který vykonává obezřetostní dohled. Eh, a pak, jaké sankce tady vyplynou? Jaké tady budou pro ty offshoreové společnosti, které vytvořila ta společnost, právnická firma Moseka, protože já mám pocit, že tady skutečně nám opravdu uniká spoustu věcí. Patrik. Děkuji nyní pan Patrik Montaně. l'avantage de cumuler výhody eh, se, toho, že se sejdeme pod stejnou střechou nebo do stolu eh, a je s dalšími E, organizacemi, když sledujeme boj proti e, praní špinavých peněz, je možnost se e, pobavit spolu a říci si, zda boj proti praní špinavých peněz je za, za, zapracován do jednotlivých orgánů. Víme, že rozsah působnosti je obrovský, protože je, jsou to nejrůznější typy kontrol proti boji špinový, proti špinavých peněz a důležité je, aby každý eh, ten subjekt tyto organiza- eh, tedy tyto kontroly prováděl pravidelně. A pokud se týká vytváření offshoreových společností zahraničí, to není zakázáno, to nemusí být z definice ilegální. Ehm, jediné, co bychom měli dělat, je Ehm, sledovat, zda nedochází k přesunu eh, finančních prostředků, které by nebyly v souladu eh, s právními předpisy Francie k tomu, aby ve svých zahraničních pobočkách tyto banky eh, prováděly aktivity, které by nebyly v souladu s mezinárodním právem. Ehm, nejsme justičním orgánem, ale právě proto si eh, nemůžeme zjednat na pravu nemůže, eh, protože třeba se nám nepodaří získat povolení, abychom vyšetřovali danou vzdálenou eh, filiálku, třeba francouzské banky a nemůžeme mít přístup k datu mojich klientech můžeme pouze vidět, zda třeba je tam daná osoba uvedena, eh, ale nevidíme žádné údaje, proto zůstáváme vlastně bez přístupu k informacím. Jediná cesta je, jak nějakou sankcí je, pokud došlo k porušení francouzského zákona či bankovních pravidel, které eh, si eh, žádá jednat určitým směrem, ale vždycky je naší povinností zajistit eh, důkazy. Ehm, no. Děkuji. Ještě mám dva řečníci na seznamu řečníků a sice je to paní Ramona Tong a paní Analýze Doc a potom na 20 vteřin máme taky eh, prostor pro komisi. Takže prosím, Ramona. Romana. Velmi krátká eh, konkrétní otázka. Kdo z vás to ví? Co víte o stávající definice politicky exponovinné osoby, eh, tak jak je popsána v eh, směrnici o praní špinavých peněz? Myslíte, že je to příliš úzce definováno nebo široce, nebo naopak je to správné? Děkuji, velmi dobrá otázka. Kdo začne? myslím, že nemusíme doplňovat něco k definici, ale to, co nám dnes chybí, je velká databáze se všemi jmény po celém světě. Když hovoříme o politicky exponovaných osobách, třeba u nás se snadno zjistí, kdo je kdo, ale když vystoupíme za hranice naší země, je to už složitější a e, především pro finanční instituce je to také složité. A tady Evropská komise musí e, převzít iniciativu, aby nabídla konkrétní nástroj, přesný nástroj pro zainteresované subjekty. No, okay. Děkuji, pan Kles, nikoli, tak pan Naolin taky ne. Pan Montoně? Je to velmi široká definice Eh, aby eh, pro nás je to vždycky těžko ověřitelné, protože nemáme referenční základnu, eh, do které bychom mohli nahlédnout, abychom zjistili, zda byla splněna ta která kritéria, abychom mohli vést vyšetřování na místě, abychom zjistili, zda třeba zainteresovaný subjekt správně ověřoval, zda daná osoba spadá do této definice exponované osoby. Vždycky je to obtížné a obtížné je také pro zákonodárce nabídnout dostatečnou účinnost nástroj zdrojů, protože zároveň si uvědomíme, že jde o soukromou osobu, která třeba to jsou osoby zpřízněné, e, e, osoby v rodině. A důležité je právní předpisy aplikovat. Děkuji. Nyní tedy poslední kolečko Annelies Doc, já se omlouvám, že jsem tady nebyla Eh, před chvílí. Já jsem se dívala ze své kanceláře se, se svojí maličkou dcerou. Eh, mě by tedy zajímalo, vlastně, co se týče k té koordinaci, něk, někteří z vás navrhovali, že bychom měli mít eh, takzvanou Euro FIU, to znamená tu finanční spravodajskou jednotku. Někdo jiný říkal, že by zase tam měla být větší spolupráce mezi zeměmi. Já si taky uvědomuji, že máme problémy s zdroji, nechceme mít nějaký informační overload, ale teď vlastně máme zdroje pro to, abychom vytvořili tuhletu architekturu pro výměnu informací a také e, co se týče e, toho skutečného vlastnictví. Máme tady vlastně dostatečně to dobře nastaveno, potřebujeme něco dalšího, je třeba e, v souvislosti s trusty a tak dále a potřebujeme něco panevropského, nebo si myslíte, že jak to máme nyní národního, že to stačí? Kdo by chtěl odpovědět? Äh, Či vyšetřovací orgány? Well, Budu velmi stručný. EU, eh, e FIU, ta finanční jednotka EU, by mohla být zajímavou variantou, když uvažujeme o vytvoření společného analytického úkolu, který bude tedy řešen společně ze strany těchto finančních jednotek. Podobně jako Eurojust, ten také e, propojuje osoby, e, posadí k jednomu stolu, diskutuje a vytvoří strategii. Podobné by bylo k FIU. A Myslím, že nepotřebujeme orgán jako OLAF nebo něco tak velkého jako OLAF, ale rozhodně je potřeba, aby něco vzniklo v tomto směru. Dovolím si jeden příklad. V červnu jsme rozhodli spolu s Francií eh, s pohledem na Evropu 2016, že bychom měli spolupracovat eh, pracovat v boji proti terorismu. Rozhodli jsme se, že budeme ve službě 24 hodin denně eh, celý tento měsíc. A eh, Francie to zmínila v Egmontu, ale tam nedostali žádnou odpověď na spolupráci a my jsme si kladli otázku. Chtěli jsme preventivně jednat, abychom dokázali eh, bezprostředně reagovat na uh, Ehm, jakoukoliv žádost a ehm, skutečně myslím si, že v tomto smyslu by mělo něco vzniknout. Evropský parlament to možná nevyřeší, ale rozhodně je potřeba změnit uvažování lidí. No děkuji. Pan Montaně chtěl by také se k tomu vyjádřit ještě francouzský pohled na věc? Oh, ne. Merci, dann haben wir noch die 20 Sekunden Frage. Děkuji, tak ještě paní Ana Gomeš. Pane eh, prokurátore, jste hovořil eh, o eh, nejrůznějších případech panami, chyby, chyb řízení. Je to jak definujete praní špinavých peněz podle čtvrté směrnice praní špinavých peněz? jak tedy může ředitel společnosti jednat jménem konečného vlastníka? Ne, to, co mě zvlášť znepokojuje, je seznam daňových rájů. Já si myslím, že ten seznam neodpovídá skutečnosti. Uvědomme si, že když máme seznam zemí, Eh, tak se postupně ty země z toho eh, výjímaly z toho seznamu, když už neodpovídaly té definice, ale eh, u nás se třeba vypustila část seznamu, článek 1 například se vždycky předpokládal, že veškeré faktury, tam se objevily faktury za elektřinu, ale to není přeci žádné tajemství a můžeme se takto vlastně posvítit na jednotlivé případy. Ano, mnohokrát děkuji. Ještě pan Kosta, já bych k tomu něco dodal. Když se na ten seznam, tak já tady hledám marně jeden stát. Možná by... Proč tady není stát Delaware na tom seznamu? Možná mi tady na to odpovíte v Evropském parlamentu protože Delaware je vlastně příjemcem ten právní, tam je usazena ta právnická agentura Fonseca. Ano, to je jedna z těch mezer, na které se bude muset zaměřit. Já myslím, že američtí právníci si to doma e, dokáží zařídit ještě lépe než na Panamě. Ale opravdu budeme se na to muset soustředit. Já vám děkuji. Děkuji čtyřem panelistům. Musím říct, že jsme slyšeli zajímavé věci, důležité zprávy, které budeme muset vyhodnotit. Děkuji kolegům za skvělou disciplínu druhé části dnešního jednání a chtěl bych ještě doplnit, že ve středu v 11 hodin uvítáme profesora Josefa Stiglice, který nositel Nobelovy ceny a budeme se a budeme se opět věnovat otázce Panama Papers. Eh, svolil se, že za námi přijde na hodinu a půl, doufám, že budeme mít hojnou účast. A pak za druhé, 7. prosince, pan Moskovici a zástupci malského a slovenského předsednictví za námi přijdou, budou, eh, poreferují nám o tom, jak vypadají daňové otázky na radě. A pak v novém roce Eh, budeme se věnovat novým vyšetřujícím, novým vyšetřováním. Pan předseda uzavírá dnešní jednání, eh, děkuje tlumočníkům a přeje jim eh, hezký večer. Přetáhli jsme o jednu minutu. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va, Ça va ah oui.